Io prego, prego tutti gli intervenuti, Prosím, aby se všichni přednášející a další usadili. Bene. Buongiorno. E Dobrý den a vítejte za všechny členy výboru ITRE vás vítám, všechny tedy vás, kteří přišli na slyšení Horizont 2020. A především chci přivítat eh, všechny eh, odborníky z různých eh, států Evropy a ze Spojených států, aby eh, přišli, aby eh, zde mohli pohovořit vzhledem ke svým hm, akademickým a praktickým zkušenostem. Také chci přivítat zástupce ženských států a rady, úředníky Evropské komise a všechny instituce, které se zapojily do diskuze o Horizontu 2020. Je zde paní komisařka pro vědu, výzkum a <clears throat> inovace, paní Gegenan Quinn a je zde zástupce dánského předsednictví, <clears throat> stálý zástupce Pedersen, mm, ten tedy přijde později v průběhu dne. <clears throat> Také chci ještě přivítat eh, celou řadu zástupců různých vysokých škol, univerzit, eh, výzkumných organizací a průmyslového odvětví, kteří přišli z celé Evropy a nakonec ještě chci vřele přivítat zástupce tisku. Není překvapivé, že tolik lidí zareagovalo, protože program Horizont 2020 je významným programem po strukturálních fondech, po zemědělství, po co se týče čerpání finančních zdrojů. A především Hmm, jde o 80 miliard euro na období eh, léta 2014-2020 a toto je Toto znamená, že z tohoto bude nejvýznamnější výzkumný program na světě. Dále program Horizon 2020 eh, je třeba pouvažovat za program budoucnosti. Zdroje, které jsou určeny, <clears throat> představují velkou investici do Eh, do zdrojů v Evropě a tudíž všichni kolegové z výboru ITRE a všichni z parlamentu jsou si vědomi faktu, že naši vědci jsou nejdůležitějším zdrojem v Evropě. Dále víme, že zde existuje velká mezinárodní konkurence, a která bojuje o tyto mozky. Před třemi týdny jsem měla tu možnost, že jsem se zúčastnila pátého výročí Eh, <clears throat> Evropské výzkumné rady a skutečně eh, na mě udělala velký dojem odbornost, eh, která je zastoupena v této radě v rámci sedmého rámcového programu. Mm, I průběžné hodnocení tohoto programu ukazuje, že výsledky jsou uspokojivé, ale zároveň také se ukázalo, jaké jsou naše slabiny, že tedy například nemůžeme akceptovat příliš velkou byrokracii je třeba tedy, abychom mm, především se zaměřili na všechny oblasti vědy výzkumu, jako je třeba eh, jako jsou energetika nebo sociální eh, výzvy budoucnosti, jako jsou průmyslové technologie, které jsou zásadní pro naši konkurenceschopnost na světové scéně. Také i musíme být úspěšní na eh, všech frontách inovací. To je důvod právě, proč dnes se budeme těmito tématy zabývat. Během slyšení budeme hovořit o rámcovém programu, o konkrétním eh, programu Horizont 2020 a také o pravidlech pro účast Evropského Institutu pro inovace a výzkum a programu Euroatom. Není pochyb o tom, že jde o velice obsáhlý program, ale určitě stojí, o tom, o to, stojí za to o tom hovořit. Nejprve budeme hovořit o parlamentních procesech zde hlavní součásti balíčku Horizon 2020 totiž eh, jsou předmětem spolurozhodování. To znamená, parlament a rada budou vyjednávat o tomto programu a nakonec přijmou rozhodnutí. Evropský parlament eh, zorganizoval hm, právě proto tuto významnou diskuzi, toto slyšení. I jsme obdrželi zprávu kolegyně profesorky Carvajo o zjednodušení finančních eh, procedur. Potom zde máme zprávu pana Odyho o mm, předběžném hodnocení sedmého rámcového programu a zprávu paní Matias o zelené knize pro nový program. To je právě ten program, který se nazývá Horizont 2020. Dnes <clears throat> budeme tedy diskutovat o programu 2020, Horizont 2020 na základě zprávy komise a plánujeme, že tuto významnou diskuzi ve výboru ITRE uzavřeme na podzim a následně potom zahájíme vyjednávání s radou, což by mělo skončit někdy v polovině roku 2013, tak aby tento nový program mohl začít v roce 2014. Až do posud parlament se prioritně zabýval vědem, vědou a výzkumu a výbor ITRE a plénum parlamentu již deklarovali minulém roce, že je třeba zdvojnásobit rozpočet pro vědu a výzkum, protože to přispěje k udržitelnému rozvoji. To, což znamená, <clears throat> že Eh, tady jste eh, ve, mezi svými, protože parlament a výbor ITRE jsou přesvědčeni, že věda a výzkum a nové technologie jsou rozhodujícím prvkem pro naši budoucnost. Jenom teď jde o to stanovit, jaké priority bychom měli přijmout v programu Horizont 2020 protože chceme, aby skončil úspěšně, aby eh, otevřel dveře hm, do budoucna v Evropě. A dnešní slyšení tedy je významným krokem, abychom právě tento cíl splnili. <clears throat> A to mě vede k poslednímu bodu. Dovolte pár organizačních poznámek. Dnešní slyšení mm, má velký zájem, zbudilo velký zájem, to znamená, zablokovali jsme si velký sál, možná není dostatečně velký, aby se sem vešli všichni, tudíž jsme i rezervovali i e, náslechový sál, což je ASP1E2, e kde můžete sledovat e, vysílání na webu. A všechny prezentace budou k dispozici na webovské stránce výboru ITRE hned po slyšení. Jsem velice ráda, že tady mezi sebou máme vynikající řečníky, ale také i musíme mít určitý čas na dotazy, na diskuzi a jakožto předsedkyně tedy budu velice striktní, abyste respektovali čas a tudíž apeluji na řečníky, aby se, aby se omezili na 10 minut cirka a mm, i tedy členové výboru také musí být velice struční, až nastane tedy eh, doba na diskuzi, takže na každý eh, panel budeme mít asi 20 až 25 minut na diskuzi. A eh, každý tedy bude mít k dispozici dvě minuty, aby mohl eh, sformulovat nějakou otázku nebo nějakou úvahu a poté budou řečníci moci reagovat a na tyto otázky, což znamená asi 10 až 15 minut celkem na každý panel. A děkuji předem za vaši aktivní účast a nyní dám slovo vlastně co se týče prvního panelu, což je téma tedy excelence ve vědě a zahájí paní Madurel. Prosím. Muchas gracias, presidenta. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji za tento velmi důležitý úvod který nám v podstatě nastínil, o čem je celý tento program Horizonty 2020. A já tedy otevřu tento panel, protože samozřejmě pořad dnešního jednání je opravdu velmi intenzivní. Takže v rámci tohoto prvního panelu budeme hovořit o první ze třech priorit tohoto programu. Hovoříme o excelentní vědě. To znamená, že budeme hovořit o excelenci v rámci naší vědy a budeme hovořit o excelenci také v souvislosti s našimi vědci. Budeme hovořit o tom, jak tuto excelenci posílit a prohloubit tak, aby Evropská unie byla konkurenceschopnější na celosvětové úrovni. Excelence to je koncepce, která je velmi atraktivní v rámci debat o vědě a inovacích. Je to koncepce, které rozumíme jako něčemu, co se vyznačuje hlavně vysokou kvalitou, i když někteří říkají, že to je velmi vágní výraz. Excelence se stala jedním z hlavních cílů našich vědců, našich univerzit a našich výzkumných ústavů. Protože samozřejmě pokud budeme chtít dosáhnout excelence, tak eh, se nám tedy pokud ji dosáhneme, tak se nám podaří také přitáhnout eh, vědecké špičky z celého světa. My musíme tuto koncepci samozřejmě co nejlépe vysvětlit a musíme vysvětlit také, jak excelenci budeme moci eh, měřit. Já bych z tohoto důvodu ráda začala následující otázkou. Jak můžeme excelenci změřit? můžeme koncepci excelence eh, zúžit nebo užívat pouze pro takovou tu základní vědu, anebo budeme chtít užívat excelenci i v jiných oblastech, eh, například v oblastech konkurenceschopnosti, protože samozřejmě můžeme hovořit o vysoce, vysoké kvalitě, ne pouze u znalostí, ale také i u inovací a předávání těchto znalostí celé společnosti činnosti. A já se tedy ptám, jak můžeme excelenci měřit? A druhá otázka, kterou bychom se rádi zabývali, je otázka, jak tuto excelenci co nejvíce rozšířit. Protože vy všichni víte, že toto je otázka, kterou se neustále zabýváme, protože je pravda, že si musíme přiznat, že Eh, na úrovni úspěchu celého tohoto programu eh, existují opravdu velmi rozmanité názory na úrovni tady jednotlivých členských států. A proto my musíme zajistit určitou jednotu. My si myslíme, že musíme být excelentní Musíme zajistit, aby co nejvíce lidí se mohlo celé té, mohlo účastnit nebo přispívat do této oblasti, aniž bychom se zříkali naší snahy být excelentními. A v tomto rámci bychom hovořili o RC e A další věc, o které bychom rádi hovořili s vámi, jsou personální zdroje. A tím nemám mysli pouze program Marie Curie, protože tady jsme samozřejmě všichni zajedno, předpokládám, ale otázka je také, jakým způsobem získat nejtalentovanější mladé lidi pro oblast vědy, jak přitáhnout více žen, jak zajistit, abychom měli opravdu nejlepší věci, jak jim zajistit ty nejlepší pracovní podmínky, jak zlepšit jejich mobilitu. To znamená, jaká opatření je třeba přijmout, abychom dosáhli toho konečného cíle. To znamená zajistit jednotný evropský trh pro všechny naše vědce. Toto všechno je velmi důležité. A vy to víte, protože pokud bychom chtěli dojít nebo dosáhnout těch 3% HDP, tak budeme potřebovat 1 milion nových dalších vědců a vědeckého personálu. To znamená, že potřebujeme zajistit pořádnou a řádnou správnou vědeckou infrastrukturu. A tímto se dostáváme k, prvními, k prvnímu pilíři tohoto programu, který má vysokou přidanou evropskou hodnotu a také se v něm skrývá velký potenciál pro náš výzkum a inovace. Ale kromě toho, jde o pilíř, který v rámci dnešní konjunktury pomůže, nám pomůže vytvořit Evropu, která bude nadále růst a to udržitelným způsobem. Evropu, která bude konkurenceschopná a která bude vytvářet nová pracovní místa. Samozřejmě, že to není jednoduchý úkol, ale jsem si jistá, že s vašimi příspěvky, které si následovně vyslechneme, budeme mít lepší představu o tom, jak tohoto cíle dosáhnout. Děkuji. Děkuji kolegyně Madurel za příspěvek a nyní začneme <clears throat> s příspěvky našich hostů. Jako první má slovo pan profesor Jose Mariano Gago, který je bývalým ministrem pro vědu, technologie a vysoké školství. Prosím. Senhora Presidente, bom dia. Uh, I will then uh, speak in English, but I will speak a few words. Děkuji. Budu hovořit uh, anglicky, ale úvodem ještě pár slov eh, portugalsky. Dobrý den vám všem, vážná paní předsedkyně. Chtěla bych, chtěl bych poděkovat výboru ITRE za to, že uspořádal toto slyšení o programu Horizont 2020. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se podíleli na zpracování tohoto programu. Já jsem od samého počátku sledoval všechny rámcové programy pro výzkum a vývoj v Evropě a musím říci, že tento určitě patří k nejlepším, alespoň se to jeví podle těch prvních návrhů. Je to opravdu to nejlepší, co komise dosud navrhla. A chtěl bych tedy poděkovat především Evropské komisi, jejím představitelům a všem, kteří se podíleli na této práci. Nyní tedy přejdu do... Budu pokračovat v angličtině. Vyrozuměl jsem, že je třeba eh, říci, že jsem snažil zajistit, aby poslanci měli kopie eh, mé prezentace, abyste ji tedy měli před eh, očima. Chtěl bych tedy říci, že tento program je velice dobrým začátkem. Je tady samozřejmě třeba pečlivé eh, revize některých pravidel a je tady také třeba provést určité radikální změny a zlepšení. Nejprve bych se chtěl tedy věnovat eh, takovému přehledu ohledně tohoto programu a potom bych chtěl poukázat na některé příležitosti, které se tady otvírají eh, pro příští eh, léta. Eh, víme, že asi pro vás je trošku těžké dívat se na to obrazovku a přečíst, co tam je napsáno, ale vyrozuměl jsem, že snad byste měli obdržet kopie v písemné podobě. Eh, aniž bych eh, tedy eh, ztrácel čas, chtěl bych přejít věci samotné. Jak vypadá situace? Zabýváme se výhledem až do roku 2020. Situace se v nadcházejících letech velmi změní. Například v posledním desetiletí počet studentů, vysokoškolských studentů se zvýšilo zhruba o 50 milionů na celém světě. Před deseti lety to bylo 100 milionů studentů, nyní jich je o 50 milionů více. A tak to podobně bylo i s výzkumníky. Pokud jde o investice do výzkumu, tam je to také podobné. Jenom v období 2002 až 2007 se počet výzkumníků zvýšil o 25 z 5,7 milionů na 7,1 milionů výzkumníků. A podíváte-li se na množství publikací, tam ten nárůst je od z 1,1 milionu na 1,6 milionu zhruba za pět let. Samozřejmě svět znalostí se eh, obrovsky mění a to k lepšímu. Bude se totiž výzkumem zabývat mnohem více lidí. Do výzkumu se mnohem více investuje, jak ve veřejném, tak v soukromém sektoru. A v příštím desetiletí můžeme očekávat eh, vlastně další rozšiřování výzkumu i na nové aplikace. A právě v reakci na tento scénář se dnes díváme na to, co může udělat Evropa. Řekl bych tedy, že výzkum je hnacím motorem na podporu evropských hodnot, evropského hospodářství, evropské ekonomiky a politiky. A proto to prostředí v Evropě, politika musí zohlednit nutnost přizpůsobení se tomuto rychlému vývoji. Také je třeba si uvědomit, že se musíme více soustředit na inovaci a na posílení konkurenceschopnosti. Musíme zvýšit přitažlivost Evropy pro eh, talentované vědce, ať už z Evropy nebo eh, mimo Evropu. Ale také si musíme uvědomit, že tady budou určité rozpoč- určitá rozpočtová omezení v důsledku hospodářské krize v celé eurozóně. V horizontu 2020 je tady eh, otázka přeshraniční spolupráce. A já mám pocit, že ta, ta, ta přeshraniční spolupráce už zde není tak eh, silně vidět jako v dřívějších rámcových programech. Ale myslím si, že stále zůstává důležitá kvůli možnostem jednotlivých států eh, vlastně financovat. Mám pocit, že v návrhu v podstatě tato složka je téměř neviditelná, není tam dána jasná eh, priorita na podporu vědeckého vývoje. Myslím si, že to je důležitá část eh, na podporu vědy. Je třeba, aby lidé i voliči vlastně si uvědomili, jak je důležité přikládat prioritu výzkumu. Dále, Eh, ta otázka výzkumu eh, v udržitelnosti evropského sociálního modelu také není dostatečně zmíněna. Eh, přestože mm, rámcový program zmiňuje i společenské změny. Nyní se tedy pokusím na to podívat z praktického hlediska. Pokud bych měl navrhnout, jak prakticky zlepšit tento program Horizon 2020, Tak bych chtěl eh, uvést tady pár příkladů. Není to asi úplně systémový přístup, uvedu jenom několik příkladů. Takže nejprve se zmíním o více z nich a potom e, podrobněji zmíním některé z nich. Nejprve tedy společenské vědy. E, ty se e, v tomto rámcovém programu omezují. Myslím, že v Evropě je takový obecný konsenzus mezi politiky, že to by se mělo změnit. ten text se tam ne, ne, tolik zmiňuje o společenských eh, vědách v tom smyslu, že v podstatě ty společenské vědy jsou všudy přítomné. Znamená to ale třeba, kdybychom se na to podívali z jiného hlediska, že třeba eh, výpočetní a komunikační technologie, které jsou také všudy přítomné, by se neměly zmiňovat, to určitě ne. Eh, naopak společenské vědy budou důležité v nadcházejícím desetiletí, protože se mění hodnoty, složení, struktura společnosti v Evropě a my musíme těmto změnám porozumět. Druhý bod věda a společnost to e, také se v programu minimalizuje, ale přitom je to otázka zcela důležitá pro posílení e, společenského a politického uznání rozvoje e, vědy a výzkumu v Evropě. Mám pocit, že Evropa by se měla více snažit o přitahování nových talentů, o to, aby si lidé více uvědomovali, v čem věda spočívá a jak je pro nás důležitá. Nyní eh, k výzkumu. Je tady už eh, eh, stará otázka, která se stále nepodařila zodpovědět, a to je problematika tzv. excelentního výzkumu ve všech členských státech. Evropská výzkumná rada myslím, velice dobře působí a ved, její působení vedlo k, pokroku, k pokroku v rámcovém programu od, eh, počínaje sedmým rámcovým programem, jak tedy podporovat ten excelentní výzkum ve všech členských státech, zvláště v těch velmi malých členských státech nebo v oblastech, eh, které se teprve um, rozvíjejí tímto směrem. Myslím, že by třeba bylo možné udělovat nějaké, nějaký ekvivalent ceny Evropské výzkumné rady za excelenci ve výzkumu, a to ve všech členských států. To by bylo určitě užitečné, jednak by to znamenalo určitou finanční podporu, ale mělo by to i velký dopad v daném členském státu. Ale určitě bychom našli i podobné návrhy v tomto směru. Dále, Eh, spolupráce eh, ve eh, výzkumu. Myslím si, že o tom se také nedostatečně hovoří. V rámcovém programu zatím není žádný nástroj pro takzvaný výzkum opírající se o spolupráci, ať už se jedná o výzkum nebo vývoj. To tam prostě není dostatečně zmíněno. Objev, vzniká vlastně eh, program, eh, který se zabývá eh, informačními a komunikačními technologiemi, tam už ten přístup je, ale je třeba, aby se tento koncept rozšířil, rozšířil a aby se tedy dotýkal vědy i technologií. A nebo můžeme v tomto ohledu se zamyslet nad novou úlohou Evropské výzkumné rady, která by mohla podporovat na jedné straně excelenci, ale na druhé straně i právě takovou spolupráci. Omlouvám se za rychlost, ale eh, čas se mi krátí. Ten výzkum opírající se o spolupráci vidím jako takovou, takový výsadní základ pro uh, vzdělávání v průmyslu i v akademických kruzích. Existují už důležité programy v této věci, ale zdá se, že eh, v podstatě stagnují, eh, mají spíše institucionální podobu a nepřihlížejí k obrovským změnám, k nimž došlo třeba v eh, organizaci fungování univerzit, ke změnám, k nimž došlo v, ve spolupráci mezi univerzitami v Evropě. Značná část rámcového programu v podstatě vytváří eh, podmínky pro pokročilé vzdělávání a bylo by to, myslím, dobrá cesta, jak přitáhnout studenty ze zemí či organizací, které se eh, na výzkumu nepodílejí. To je právě třeba otázka eh, průmyslu. a využití tohoto eh, fina- evropského financování výzkumu opírajícího se o spolupráci, to by mohla být velice významná změna. A já si myslím, že to je veliká příležitost, kterou je třeba se eh, zabývat. Nyní ještě v rychlosti eh, pár bodů. Jedno je takový opakovaný eh, bod, ale chtěl bych se o tom zmínit. Myslím si, že Evropská výzkumná oblast je věc, která je takovým starým dobrým konceptem, který ale nyní už potřebuje trochu revidovat, protože zastaral. Evropská výzkumná oblast není výrazem nebo projevem vnitřního trhu v oblasti výzkumu. V tomto smyslu to nemůžeme tak chápat, protože eh, mobilita ve výzkumu, ve, ve výzkumu v podstatě předcházela tomuto trhu a pomohla ho vytvořit ten koncept Evropské výzkumné oblasti tedy e, zastaral. A dnes často se hovoří e, o, o, o tom, že je třeba dosáhnout Evropské výzkumné oblasti, ale to nejde. Evropské výzkumné oblasti nemůžeme dosáhnout. Evropská výzkumná oblast je prostě systém všech organizací, všech aktérů. A otázkou tedy je, jak k tomu přistoupit? Musíme eh, změnit ten, eh, to statické vnímání evropské výzkumné oblasti. Ve, eh, myslím, že opravdu bychom měli k tomu přistoupit dynamicky a tento koncept změnit. Další příklad, který bych chtěla zmínit, to jsou eh, kmenové buňky. To je oblast, která souvisí eh, s, s vědou, a i když někteří mají pocit, že to trochu eh, je cítit sírou, že to je něco, co vytvořil ďábel. Ale já bych chtěl připomenout, a tady vlastně mám to na slajdu článek 16 k programu, který poukazuje na obrovský význam eh, výzkumu v oblasti kmenových buněk. Ty kmenové buňky buď potřebujeme k výzkumu ve zdravotnictví, anebo ne. Pokud ale si řekneme, že kmenové buňky potřebujeme, musíme skutečně ten výzkum nějak podpořit to mm, může platit v celé Evropě anebo v jenom v jedné zemi, jako třeba ve Spojeném království, ale to je otázka, eh, otázka volby vás jakožto politických představitelů. Jsou tady eh, dvě příležitosti, které, myslím, v programu nejsou dostatečně řešeny. Paní předsedkyně, můžu ještě minutku? Vím, že jeden z kolegů eh, vlastně eh, zůstal vyset v Saudské Arábii, takže díky tomu bychom my všichni mohli získat trochu času navíc. Takže eh, jednak otázka kosmu. To je věc, která je velice důležitá pro evropské hospodářství ale i pro celosvětové hospodářství a podle mého názoru Horizont 2020 neřeší klíčovou otázku eh, koordinace eh, a sdělení úkolů s eh, Evropskou kosmickou agenturou. Potom otázka výzkumu ve zdravotnictví, ta je také opominuta. A vlastně Objevují se iniciativy, že by měla vzniknout Evropská rada pro výzkum ve zdravotnictví a já bych toto chtěl podpořit, protože tady je nutné vytvářet dlouhodobé mm, programy, eh, které budou skutečně do budoucna klíčové nejenom pro zdraví našich občanů, ale také pro hospodářství v Evropě. A myslím, že tady je obrovská politická příležitost v této oblasti. A můj poslední bod, to se týká míru, paní předsedkyně, tím skončím. Jediné místo na světě, kde izraelští, palestinští, jordánští, egyptští vědci spolupracují, Vidíte tady na obrázku. Mnohé evropské země tam pomáhají, a já bych, ale ne Evropská unie jako taková a já bych byl rád, kdyby Evropská eh, unie se také podílela na tomto úkolu. Děkuji, paní předsedkyně, za vaši laskavost. Děkuji profesorovi Gagovi a hm, skutečně je třeba si uvědomit, že když budeme protahovat čas, tak vlastně to budeme muset hm, zkrátit potom pro jiné řečníky a to ne, že by jeden tady chyběl, ale hm, vždycky ten, kdo chybí, je nahrazen, takže prosím, Mm, eh, berte to ne, že bych chtěla být na vás ošklivá, ale já, eh, mě jde o to, abychom nějak strukturovali tuto diskuzi. Takže ještě jednou děkuji panu profesorovi Gagovi. A teď má slovo pan Kurt Dekila-Ler, který je generálním tajemníkem Ligy pro eh, evropské, evropská vědecká vysokoškolská pracoviště. Děkuji, paní předsedkyně. Nejprve chci poděkovat Evropském parlamentu a výboru že hm, pozvali naši ligu, aby se vyjádřila k programu, respektive návrhu programu Horizon 2020. <clears throat> Předpokládám, že členové ITRE znají naši ligu LERU, což je Liga 20 vysokoškolských pracovišť z devíti zemí a hm, snažíme se propagovat hm, a chránit zájmy výzkumu v Evropě. Pokusím se respektovat čas, Mám 10 bodů a chtěl bych věnovat jednu minutu každému z těchto bodů. Já jsem si nepřipravil PowerPointovou prezentaci. Já vím, <clears throat> že většinou ta pozornost je větší, když se nepromítají slajdy. Tak za těch 15 minut, v těch 15 minutách bych chtěl se podívat na návrhy, které komise předkládá a také i jsem tam již i dal mm, tak mm, i e, odkaz na ten pracovní dokument, který se týká vytvoření programu e, Horizon 2020 od paní zpravodajky Madurel a potom zde máme další pracovní dokument o participaci pana zpravodaje Erlera a takže já bych chtěl i se hodně odkazovat na tyto dokumenty. Rozdělím prezentaci do dvou hlavních částí. Za prvé, uvedu nebo e, sdělím pět bodů, o kterých bych chtěl, abyste požádali, aby se neměnil návrh komise. A ve druhé části chtěl uvést pět bodů, kde bych právě rád, aby vy jste to ještě zanalizovali a abyste se snažili předložit e, nové, nové formulace, nová, nové znění. Takže začnu těmi pěti body, kde bych rád, abyste nic neměnili. Za prvé, se nám líbí skutečnost, že eh, excelentní věda, to je primární kritérium pro financování z programu Horizon 2020. Eh, eh, chtěli bychom se vyhnout výjimkám. Nechceme, aby docházelo k výjimkám o tohoto principu. A teď se vracím k tomu, co řekla paní Madurel když ona <clears throat> zmínila skutečnost, že samozřejmě ne všechny země v Evropě jsou tak úspěšné, jako třeba některé ze západní Evropy, co se týče zapojení do programu, sedmého programu a LERu <clears throat> právě nabízí spolupráci a snaží se tedy mm, přemostit mm, tyto nedostatky eh, a nabízet různé činnosti, Eh, i ve smyslu tedy strukturálních regionálních politik, abychom pomohli eh, některým zemím vybudovat eh, své kapacity, samozřejmě s tím, že financování ale potom bude probíhat z jiných zdrojů, tedy v strukturálních fondů a podobně, a ne z programu Horizont 2020. Druhý bod, který se nám líbí a chtěli bychom ho ponechat, to je míra proplácení 100% přímých nákladů a 20% nepřímých nákladů by se mělo propácet. Víme, že asi <clears throat> se mluví o různých modelech, které by mohly pro nás vysoké školy znamenat více peněz. Ale <clears throat> my bychom radši zachovali ten poměr, tedy 100% a 20%, protože <clears throat> to znamená, že potom management projektu bude jednodušší, bude to více v souladu s pravidly jednotlivých států a také to i umožní vysokým školám eh, i eh, najmout pracovníky, kteří budou výlučně pracovat na projektech Horizont 2020. A nicméně musím uvést, že to pravidlo 100%, 20% to je absolutní minimum. Vše, co by bylo méně, to by ohrozilo zapojení eh, výzkumných vysokoškolských pracovišť v Evropě na programu Horizont 2020 protože udržitelnost vědy výzkumu to je zásadní bod, takže jinak bychom nemohli participovat. Situace, finanční situace univerzit musí být udržitelná. Samozřejmě nebyli bychom proti úhradě nepřímých nákladů s tím, že ale 20% je absolutní minimum pro úhradu nepřímých nákladů. A ještě dále. E, těší mě fakt, že DPH také bude způsobilým nákladem do budoucna. A to pro řadu evropských univerzit to byl problém, to znamená DPH se neproplácelo. Takže to je dobrá zpráva v tomto návrhu. A nakonec bych rád, aby do budoucna nedocházelo k takovým zmatkům, pokud jde o ty projekty, která se financovat pouze ze 70%, které jsou třeba blízko trhu, tržnímu prostředí a asi i <clears throat> parlament to ví, bychom měli garantovat, že budeme mít jasnou definici co, toho, co je inovace a které projekty v oblasti inovací <clears throat> mm, ale se proplácí pouze na 70%. Třetí, další bod na tom pozitivním seznamu to se týká infrastruktury výzkumu. Kvitujeme s uspokojením rozvoj evropské infrastruktury. Je třeba eh, zachovat evropskou konkurenceschopnost, to je evidentní, o to jde, ale pozor tady. I ta evropská výzkumná infrastruktura by neměla být dominujícím nákladem v rozpočtu na eh, politiku vědy výzkumu je třeba, aby zde byly eh, řádné pojistky, garance, revize a mm, celá řada eh, té infrastruktury může mít dočasný charakter. Nemusí tedy existovat navždy. A ještě k tomu pozitivnímu seznamu patří eh, to mm, ta pozice, rozpočtová pozice nebo položka Evropské výzkumné rady. My eh, samozřejmě má, my zastupujeme 21 univerzit a představujeme více než 20 eh, všech, kteří dostávají grant eh, v této oblasti, takže pro nás to je významný nástroj. Nicméně <clears throat> byli jsme překvapeni Eh, když jsme slyšeli to velké nadšení, pokud je o rozpočet na tuto radu, Evropskou radu, podle nás <clears throat> ten rozpočet eh, na tu radu by měl být větší, protože když se podíváme na tato čísla, tak vidíme, že došlo k poklesu, <clears throat> když poněvadž teď ale skončí sedmý program, začne Horizon 2020 a podle stávajících čísel to bude 1,8 miliard euro v roce 2013 a v roce 2014 to bude pouze 1,6 miliard euro. Takže to asi není dobrá zpráva. A za druhé, myslíme si, že když vezmeme do úvahy míru úspěšnosti, pokud jde o žádosti o granty, tak to je pouze tady 30%, takže i mm, si myslíme, že kdybychom zvýšili rozpočet, tak asi ta úspěšnost těch žádostí o grantu u té rady by byla větší. Pátý bod na tom pozitivním seznamu, to je několik opatření eh, s cílem zjednodušit eh, administrativu. To se nám líbí. Eh, pokud je o pravidla pro participaci, racionalizace všech pravidel, která budou stejná pro všechny subjekty, hráče v programu, již nemusí vyplňovat ty timesheety, ti, kteří výlučně mm, budou pracovat na jednom projektu, tak nemusí vyplňovat timesheety, potom pravidla pro audit, pro kontroly, mm, potom účetní postupy a větší použití elektronických nástrojů pro řízení projektu. To je všechno dobré. A zde bych chtěl mm, e, zmínit to, co zdůrazňuje paní Madurel, a to je, že by zde měla existovat dobrá rovnováha mezi zjednodušením, flexibilitou na straně jedné a zodpovědností a spolehlivostí účtu na straně druhé. A teď druhý seznam pěti bodů, kde bychom <clears throat> chtěli, aby se to přehodnotili, nebo abyste lépe <clears throat> sformulovali stávající text. Za prvé, je to rozpačet pro eh, mm, program Marie Curie, rozvoj kariéry, vzdělávání, dovednosti. My jsme byli zklamáni, když jsme viděli rozpočet, který byl eh, vyčleněn na aktivity Marie Curie. Když se podíváme správně na ta čísla, tak ten rozpočet poklesne téměř o 1 miliardu v roce 2013 na 0,7 v roce 2014 a to znamená, mm, až v roce 2019 se dostaneme na úroveň 2013. To nás překvapuje. Proč dochází k tomu poklesu? Protože, jak víte, eh, Marie Curie to je jeden z nejefektivnějších programů až do posud a <clears throat> posiloval kvalitu eh, vědeckých pracovníků eh, a to významnou měrou. Takže je třeba přehodnotit tuto věc, tento program. Také i zde <clears throat> v tom textu mm, by jasně se mělo hovořit eh, o všem, co se týká memoranda o implementaci které se má podepsat eh, s komisí. Je jasné, že návrhy komise v minulosti, které se týkaly charty a kodexu a loga, pokud je o tuto strategii v Evropě, to bylo velice dobré. A ty principy, mm, která před, které předložila komise, která se týkala vzdělávání a tak dále, to jsou vítané iniciativy a možná by bylo dobré to mm, tady nějak propojit všechno tak, aby i kromě Marie Curie, abychom věnovali dostatečnou pozornost vzdělávání a rozvoji kariéry vědecké. <clears throat> Další druhý bod, na který chci upozornit, je skutečnost, že bychom rádi tam i měli více iniciativ, výzkumných iniciativ ze spoda nahoru, priorita 2.3. To znamená, vím, že leadership a výzvy ve společnosti, to je téma také dnešního slyšení, ale nechceme, aby vše šlo ze zhora dolů. Především eh, výzkum eh, ten hodně eh, tedy jde směrem opačným ze spora nahoru, takže by to tam mělo být reflektováno. Samozřejmě, stejně jako i předřečníci, tak se nám líbí rozšíření toho režimu FED, ale radši bychom, aby eh, se to tam zavedlo eh, způsobem více tematickým, přes tematické programy a ne jako priorita jedna. A takže ten rozpočet FED by tedy se měl alokovat eh, ve všech programech a ne se omezovat pouze na první prioritu. A <clears throat> asi ten rozpočet FED tedy bude způsob, bude asi <clears throat> dost skromný. A Třetí bod, na který chci upozornit, <clears throat> zde navazuje na předřečníka i na zpravodajku, a to je, že bychom rádi explicitnější garanci, která se týká eh, humanitních věd zde a společenských věd. Komise jasně deklarovala, že bude podporovat i výzkum v, eh, v společenských sociálních vědách a v humanitních vědách v Horizontu 2020, takže si myslím, že není problém to tady zmínit explicitně. Na druhé straně také i mm, budeme mobilizovat naše členy, aby si již nestěžovali na tu situaci ve společenských vědách a humanitních vědách, protože i tyto vědy by se měly otevírat eh, dalším disciplínám, tedy mm, vědám eh, sociálního inženýrství, medicíně, tedy aby to bylo multidisciplinární, více otevřené. Takže doufejme, že komise, rada, parlament to eh, zohlední a budu to tam více zdůrazňovat. Čtvrtý bod. Na tom seznamu <clears throat> to, co je třeba přehodnotit, je problém Eh, proplácení nákladů na základě eh, správného eh, hospodářského vyhodnocení nákladů. Zde mm, my na tomto tématu pracujeme již dlouho a byli jsme zklamáni, že full costing vypadlo z programu. Já jsem pochopil, že lidé z DG rozpočet, roz, pro rozpočet s tím měli problém. A <clears throat> to ale nebude znamenat zjednodušení, naopak. A e, také e, bychom to, ne, myslím, neměli e, vypustit jenom kvůli tomu, že se nebudou moci takto proplácet náklady, ale pro univerzity je to důležitý nástroj pro vnitřní finanční řízení. To znamená, my jako univerzity musíme si jasně vyčíslit náklady na všechny aktivity, takzvaný full costing. I když to nebude spadat do proplácení nákladů, tak to tam eh, je třeba eh, to mít jako ekonomický princip pro finanční řízení univerzit. A tedy každá částka musí být vyčíslena. A další je hm, celý soubor článků, které se zabývají práv, právě duševního vlastnictví. Pokud jde o tyto články, tak tady nás zneklidňuje, taková rovnováha, která zde, taková nerovnováha, která zde vzniká mezi univerzitami a průmyslem, třeba, eh, třeba eh, článek o spravedlivých podmínkách nebo <clears throat> větší důraz na eh, ochranu výsledků a mm, větší tedy důraz na komercializaci, když se podívám na přístup k k právům pro účely využívání, užití, takže vidím, že je zde nerovnováha mezi vysokými školami a průmyslem. Já myslím, že bychom měli zrelativizovat eh, tuto rovnováhu a lépe nastavit tyto články, aby vysoké školy a průmysl byly rovnocenými partnery ve spolupráci. Paní předsedkyně, to jsou tedy mm, moje body, pět pozitivních a pět negativních, to znamená v uvozovkách negativních, které je třeba ještě více rozpracovat, přehodnotit. Děkuji. Děkuji panu eh, profesorovi de Ketelere, a nyní dáme slovo eh, za tedy eh, Emilio Lora Tamayo, protože zde nemůže být, takže zde máme pana profesora Horte Delasco, který je ředitelem ze stejné rady, etablovaný zde v Bruselu, takže prosím, máte slovo. Eh, buenos días, gracias. Dobrý den, děkuji paní předsedkyně. Já jsem chtěl omluvit našeho pana ředitele, pana Tamaja, který se nemohl účastnit dnešního jednání z klimatických důvodů. Stejně, eh, jak již bylo řečeno, ministru z Marianovou, a co se týče těch eh, klimatických eh, si podmínek, které zapříčinili, že pan profesor nemohl přijet, tak chci říci, že je to z toho důvodu, že v Saudské Arabii se vlastně vznikla obrovská písečná pouře, kvůli které nemohl přijít. My se už několik let účastníme vlastně společného výzkumu v CERNu. A i přes tuto velmi dlouhodobou eh, spolupráci eh, bych v podstatě v tuto chvíli eh, rád o této spolupráci nehovořil déle, ale přijdu přímo k, k projevu pana ředitele. Dámy a pánové, velmi rád bych chtěl poděkovat za pozvání tohoto výboru na toto zasedání. K otázce Horizontu 2020, protože si myslím, že tento program opravdu přispěje k evropské vědecké excelenci. Jako ředitel RC bych rád chtěl v tuto chvíli začít v podstatě takovým krátkým úvodem. Eh, samozřejmě chci ještě jednou eh, říci, že já vlastně čtu projev pana ředitele. Takže já chci v podstatě odprezentovat jeden z nejdůležitějších vědeckých institutů eh, Evropské unie, protože naše instituce se zabývá pouze vytvářením nových znalostí, ale také předáváním těchto znalostí dále. Eh, spolupracujeme s více jak 15 tisíci spolupracovníky, kteří pracují na sto, stovce různých středi, vědeckých institucí a středisek. Je to personál, který se věnuje výzkumu a e, rozvoji ve Španělsku. Také pokrývá 20 vědeckého výzkumu v naší zemi a také 20 všech patentů, které jsou přijímány v naší zemi. To znamená, že je to také e, největší síť takovýchto vědeckých ústavů, která také počítá s vlastně nebo má k dispozici největší a nejhustější síť vědeckých knihoven. Eh, pracujeme v, osmích, v osmi vědecko-technických oblastech. Samozřejmě, že se o hodně zabýváme také interdisciplinárním charakterem naší práce. Nám se podařilo zajistit udržitelný rozvoj eh, ve všech oblastech výzkumu a eh, rozvoje. Měli jsme opravdu velmi velký úspěch. Více jak 30 našich návrhů bylo přijato. A více jak 400 projektů bylo také financováno v rámci sedmého rámcového programu. Jsme velmi optimističtí i do budoucna a doufáme, že se náš úspěch ještě navýší a doufáme, že se dostaneme opravdu na tu nejvyšší možnou úroveň. Chci také říct, že náš institut spolupracuje s dalšími evropskými institucemi, sdílem, sdílíme společné cíle, spolupracujeme opravdu velmi intenzivně a také společně vypracováváme společná stanoviska pro oblast vědy. To znamená, že se účastníme nebo spolupracujeme s různými evropskými národními institucemi. Tímto se snažíme samozřejmě přispívat k eh, budoucnosti evropské vědy a snažíme se přispívat k dosahování cílů strategie 2020. Samozřejmě, že víte, že jeden z hlavních cílů této strategie je program Horizon 2020. 30. listopadu 2011 Evropská komise předložila svůj návrh pro nový rámcový program pro vědu a výzkum Horizon 2020. Myslíme si, že to je opravdu zcela zásadní základ pro předávání vědeckých znalostí společnosti soustředíme se hlavně na oblast inovace, což v podstatě představuje velkou změnu v porovnání s minulými rámcovými programy. My si myslíme, že je třeba eh, jednat velmi opatrně v souvislosti s touto novou iniciativou, tak, aby nepoškodila všechny dosavadní aktivity. My uznáváme, že tento návrh v podstatě v mnohých oblastech zlepšuje Eh, vědeckou práci, zlepšuje hlavně spolupráci mezi vědci a podniky, i když si myslíme, že v tomto, návrhy, v tomto návrhu je několik jaksi extrémních návrhů, u kterých si myslíme, že je třeba být opatrní. Musíme najít to nejoptimálnější eh, řešení ve všech oblastech. Dovolte mi, abych eh, zmínil jednu věc v souvislosti s financováním, tak jak ho navrhuje Evropská komise v rámci programu Horizon 2020 2020. Souhlasíme, že co se týče proplácení nákladů v rámci eh, rámcového problému 7, tak to je jaksi systém, který musí být zjednodušen. Evropská komise ale navrhuje pouze něco, co se týče proplácení nepřímých nákladů. To může mít ale velký dopad na instituce, které v podstatě v posledních letech došly k velké účetní a finanční konsolidaci tak, jak to po nich také bylo vyžadováno, tak v tuto chvíli v podstatě se dostanou do situace, kdy jejich financování se zásadně sníží. A proto vlastně nemůžeme říci, nebo nemůžeme v rámci této, tohoto zjednodušení připustit, aby došlo k takovému drastickému snížení financování u některých institucí. Jak jistě víte, tak program Horizon 2020 má tři priority. První priorita eh, inovace excelence. To je samozřejmě zcela zásadní priorita, protože to bude zlepšovat kvalitu naší vědy na celosvětové úrovni dále, ale je třeba tady hovořit o čtyřech dalších aktivitách, které budou doprovodné eh, k, u této jaksi první priority. ERC, budoucí a nově vznikající eh, technologie, to znamená FED a tak dále. ERC v podstatě už eh, v průběhu svých pě- prvních pěti let existence slaví velké úspěchy. To znamená, že musíme tento výbor i nadále, nebo tuto radu i nadále posilovat. Protože díky tomu se nám podařilo v posledních letech opravdu eh, zvýšit kvalitu eh, mnohých vědeckých projektů. Je třeba také říci, že spousta vědců opravdu vytěžila velmi mnoho z těchto pro, z tohoto programu. To znamená, že práce rady opravdu přispěla k tomu, že spousta našich vědců dosáhla velkých úspěchů v mnohých oblastech. Dokonce to vedlo i k několika Nobelovým eh, cenám. Co se týče FETu, tak my si myslíme, že ti nejlepší vědci by měli pracovat co nejnezávisleji, jaksi nejsamostatněji a to také samozřejmě s pomocí nebo za podpory ERC. Tady opět hovořím o excelenci. Díky excelenci a tomuto přístupu eh, zajistíme, že tito nejlepší vědci budou moci pracovat co nejsamostatněji. Hovoříme o 15 miliardách pro ERC. My si myslíme, že to je opravdu velmi, velmi málo, stejně jako 6 miliard pro aktivity Marie Curie, protože program Marie Curie otevřel svět vědy mnohým no, mno, mladým vědcům, kteří se díky tomu také dostali do oblasti velmi prestižní a velmi kvalitní vědy. Tyto aktivity jdou ale daleko více nad rámec samotného programu, protože Mnohí mladí vědci díky tomuto programu se dostali opravdu ke zcela stěžejním programům, které samostatně získaly financování Evropské unie. To znamená, že musíme být opravdu co nejambicioznější. Musíme podporovat naše eh, vědce a myslím si, že by toto, všechny tyto aktivity měly být ale nějakým způsobem sloučeny a měly fungovat co nejoptimálněji. V té chvíli, kdyby nebo v podstatě ve chvíli, kdy navýšeme trošičku financování aktivity v rámci programu Marie Curie a ještě k tomu zohledníme, jak si financování ze strany národních eh, institucí, tak vlastně když bychom v podstatě sloučili, sloučili nějakým způsobem nebo sladili všechny tyto zdroje financování, tak si myslím, že by to opravdu přispělo k daleko lepší a efektivnější práci našich vědců. Naši vědci by se opravdu mohli věnovat pouze své práci a my bychom zajistili našim vědcům ty nejlepší pracovní podmínky. To znamená, že bychom zajistili mimo jiné sociální zabezpečení pro všechny vědci. Ve chvíli, kdy hovoříme o International Fellow International Outgoing Fellowships, tak to, je další, to jsou další aktivity, které jsou velmi důležité. Společný jmenovatel všech eh, tří pilířů je v podstatě excelentní věda, která bude eh, konkurenceschopná na celosvětové úrovni a kromě toho tady dosáhneme v podstatě eh, nejlepšího využívání nákladů. Chceme tedy říci, že FED je v souvislosti s všemi našimi aktivity, aktivitami velmi důležitý. A proto je opravdu nezbytné, abychom zajistili opravdu to, že všechny programy budou nějakým způsobem spolu eh, spolupracovat. To znamená, že i FED nebo všechny aktivity v rámci FEDu budou mít eh, dopad na další oblasti vědy. To znamená, že FED musí efektivním a optimálním způsobem podporovat eh, inovaci. Dále docházíme, nebo došli jsme k infrastruktuře oblasti vědy. To znamená, je třeba samozřejmě podporovat a vytvářet nové infrastruktury. To je něco zcela zásadního a něco zcela jaksi stěženího. Evropská komise o tom hovoří také na národní úrovni, je třeba zlepšovat infrastruktury. A tady si myslím, že jsou nejdůležitější dva aspekty koordinace eh, finančních zdrojů z fondu soudržnosti a také podporování již existujících infrastruktur. Samozřejmě také je velmi důležitá spolupráce eh, s průmyslem. Tady hovořím hlavně o informačních a komunikačních eh, technologiích. A dovolte mi, abych na závěr řekl nebo zmínil několik mých osobních zamyšlení ve chvíli, kdy hovoříme o Evropě a o jejich e, začátcích, tak si v podstatě můžeme vzpomenout na starý Řím. Již ve starém Římu jsme v podstatě stanovovali základ e, naší kultury, našich základních hodnot, které také vedly k vytvoření naší moderní vědy. A Toto všechno vlastně vychází z několika málo zásadních hodnot, které nejsou jaksi příliš často zmiňovány v rámci eh, naší současné krize. Jde hlavně o kreativitu a eh, tvorbu jednotlivce. Já si myslím, že to jsou věci, které jsou velmi důležité a proto je důležité, abychom si stanovili kritéria a cíle, která, které by které by nešly proti těmto základním hodnotám, které tvořily základ naší evropské kultury. A tím mám na mysli neustále zdůrazňování důležitosti politiky, inovace a vědy. Samozřejmě věda a inovace musí odpovídat na potřeby společnosti a potřeby hospodářství. Samozřejmě eh, to je pravda, protože je třeba využívat peníze našich daňových eh, poplatníků. Ale dovolte mi, abych vyjádřil určité obavy, které mám, protože si myslím, že tady zacházíme trošičku eh, jaksi nad rámec toho, co je zcela zásadní. Chceme být excelentní v oblasti vědy a chceme být eh, inovativní a to pouze pokud bude splněna tedy ta první podmínka excelence. Já jako ředitel eh, v podstatě vědecké eh, rady španělská rady, která se snaží podporovat vědu eh, v, našem, v naší zemi já jsem v podstatě v tuto chvíli všem vám předložil mé myšlenky, vysvětlil jsem, vysvětlil jsem jaký postoj zastáváme. Chceme, aby tento program Horizon 2020 byl opravdu tím nejlepším programem pro vědu, který bude odpovídat na požadavky společnosti a hospodářství. Také povede k vytvoření nových eh, pracovních míst. I když samozřejmě ve chvíli, kdy přijímáte tak velmi důležitá opatření nebo tak důležitá rozhodnutí, je těžké eh, najít rozhodnutí, které uspokojí zcela všechny, ale my se samozřejmě budeme snažit podporovat vědu a výzkum do té nejvyšší možné míry. E Děkuji, pane Velasco. A v tuto chvíli bude hovořit pan Peter Bruce za Max Planck Institut. Thank you, Madam Chair. Děkuji, paní předsedkyně, dámy a pánové. Jsem rád, že mohu být dnes na tomto slyšení a podělit se s vámi o naše úvahy o horizontu 2020. Už jsme vyslechli tři příspěvky a jsem velice rád, že mohu říct, že když jsem tady poslouchal Kurta Deketalereho a také další dva kolegy, tak se v podstatě na mnoha věcech shodneme. Organizátoři to možná tušili a proto mi dal jiný úkol, a sice abych se zabýval následujícími třemi otázkami. Za prvé, proč potřebujeme excelentní základní výzkum v Evropě? Za druhé, jaký je příspěvek společnosti Maxe Plancka k excelentní vědě? A za třetí, jaký je postoj eh, společnosti Maxe Plancka k excelentní vědě v horizontu 2020? Chtěla bych se tedy zmínit o klíčových otázkách toho, co základní výzkum dává všem evropským národům. V podstatě to lze schrnout do těchto čtyř bodů. Znalosti, vzdělávání, celosvětové problémy, a tady se možná chvilku zastavím, na konci tohoto století bude na světě žít 10 miliard lidí. kteří budou potřebovat nějaké zdroje, budou potřebovat šestkrát víc elektřiny. 80 těchto lidí bude žít ve městech. Většina těchto lidí bude eh, starší 60 let. A je velice dobře, že jste pověřili vědce tím, aby řešili tyto celosvětové problémy. To je náš úkol, je to práce, kterou děláme a kterou se snažíme eh, naplnit. Proč je to zajímavé i z hlediska e, obchodního v souvislosti s makroekonomickými hledisky? Robert Solov, nositel Nobelovy ceny, e, vypracoval studie a ukázal, že zavádění nových technologií představuje až 80 vytvářeného HDP. A tady dole vidíte e, citace z e, studií švýcarského ekonoma Hanse Gersbacha. A tam ten například říká, že čím je nějaká země technologicky rozvinutější, tím se zvyšuje částka na optimální základní výzkum. To znamená, čím více je u vás vyvinuta technologie, tím více musíte vkládat i do základního výzkumu. To vás asi nepřekvapí, ale říkám to proto, že to potvrdili i ekonomové. Na tomto obrázku vidíte výhledy týkající se financování výzkumu a vývoje na celosvětové úrovni. E, tady e, opravdu e, nás to nutí k zamyšlení. Nahoře nejvyšší, toho, je vynakládá nejvíce, to jsou tedy Spojené státy. Ale asi si snadno všimnete, že Čína se e, má tu křivku velice rostoucí. Čína už překonává celou Evropu, pokud jde o e, výdaje na výzkum a vývoj, což na což pokazuje i řada publikací. A dole vidíte evropské státy, kde vede Německo. E, ale ta, ta křivka není zdaleka tak eh, rostoucí jako v jiných zemích, a to včetně našich hlavních eh, konkurentů, Um, včetně tedy USA a Japonska. Takže to je jenom připomínka, že bychom se měli držet Lisabonské smlouvy, která stanoví 3 HDP na výzkum a vývoj. A 2 má tedy poskytnout průmysl. Ale to 1 z veřejného sektoru skutečně je třeba najít. Je to zcela nezbytný předpoklad, chceme-li eh, stimulovat výzkum a vývoj v jednotlivých zemích. Tady ukážu, teď ukážu, jaké nepřímé eh, účinky v makroekonomickém smyslu má to financování. Eh, je to věc, která vznikla v USA, kde analyzovali všechny patenty za posledních 20 let. podíváte se na ty patenty, tak v rámci těchto patentů kolik vlastně citací se potom objevilo těch patentů, kolik vlastně ty patenty přinesly znalostí. 73% těch patentů je financováno veřejnými organizacemi. A to je skutečně to nejlepší využívání financování, které má i makroekonomické efekty. Nedá se to eh, jaksi změřit v tom monetárním smyslu, ale je jasné, že je třeba skutečně z veřejných peněz financovat výzkum, eh, protože ten potom eh, vlastně vede k vytváření patentů. Jinými slovy, bez veřejného financování by tyhle patenty nebyly nikdy sepsány, nevznikly by. A tady to pak vidíte i u konkrétních typů patentů, třeba eh, u těch farmaceutických patentů 80% citací je z veřejného sektoru, u chemických patentů je to 75% a u elektroniky 50%, a to je, tam je to docela překvapivé. A tady tedy eh, činím eh, závěr, respektive cituji závěr ekonomů, kteří analyzovali Eh, vlastně studie vedoucí k patentům a dospěli k závěru, že vlády, eh, které doufají, že výzkum jimi financovaný povzbudí inovaci, by měly zdůrazňovat právě tu excelenci ve vědě. Co to tedy znamená? Potřebujete excelenci nejen ve vědě, ale také v hospodářství, v ekonomice. Další eh, bod, eh, který bych se chtěla zabývat, to je příspěvek společnosti Maxe Planka k excelentní vědě. Společnost Maxe Planka je v evropském měřítku jenom malou organizací. Eh, vlastně máme pod sebou středně velké výzkumné ústavy, které zaměstnávají 250 až 500 lidí v průměru. Tady vidíte studii eh, sociologů a historiků, která se zaměřuje na kreativitu. Jaké jak si útvary jsou nejkreativnější, pokud jde o vědu? A tady v tom souhrnu vidíte, že excelence ve vědě vyžaduje autonomní organizace, eh, spíše menších rozměrů. A v té studii, která vyšla v časopise Nature, bylo uvedeno, že v nedávné minulosti eh, někteří některé ehm, z těch nejkreativnějších menších organizací byly Rockefellerova univerzita a různé ústavy spadající pod eh, společnost Maxe Planka. Je tedy třeba, aby ty ústavy byly eh, nepříliš velké, autonomní a aby eh, ale zároveň byly zakotveny v širším kontextu, protože nemohou fungovat zcela izolovaně, musí fungovat v nějakém širším kontextu. A to se právě snaží zajistit ta naše společnost. My vedeme zhruba 80 výzkumných ústavů stavů. Máme téměř 22 tisíc pracovníků a rozpočet ve výši 1,5 miliardy, eh, který eh, můžeme tedy eh, zpracovávat zcela autonomně. Je na nás rozhodnout, jak tento rozpočet bude využit. Tento princip je velice užitečný. Eh, my v podstatě eh, se snažíme v jednotlivých oblastech vždy získat ty nejlepší a pokud je nemůžeme najít, tak se tou danou oblastí prostě nezabýváme. 30 ředitelů je eh, mimo Německo, není z Německa a v poslední době jsme máme téměř 90 cizinců na postdoktorální úrovni. Máme studenty eh, PhD, kteří z 50% jsou z ciziny, tedy mimo Německo, a máme také hodně hostujících vědců. Eh, to se samozřejmě odráží ve výsledcích. V oblasti eh, přírodních věd ten výsledek měříme tedy pomocí citací. A podíváte-li se na množství citací, tak vidíte, že společnost Maxe Plancka je na druhém místě po Harvardské univerzitě. A není to nějak korelováno na velikost, jsou to absolutní čísla. Takže vidíte, že i s takto malými útvary jsme poměrně produktivní. Máme výzkumné ústavy především v Německu, ale také v jiných evropských zemích, dva v Itálii, jeden v Nizozemsku v současnosti budujeme jeden ústav v Lucembursku a financujeme, respektive Florida financuje eh, eh, výzkumný ústav eh, Maxe Plancka v Jupiteru na Floridě. A budeme mít tedy také ten ústav v Lucembursku, jak jsem se zmiňoval. Chtěl bych zdůraznit jeden bod, může to být důležité pro tu otázku, o, o níž se diskutuje v souvislosti s tím, jak podpořit excelenci ve vědě v zemích, které ještě nejsou tak daleko. E, my jsme vytvořili e, takzvaný koncept středisek Maxe Planka. To nám umožňuje eh, vlastně zavést institucionální financování ve spolupráci s partnery z jakýchkoliv zemí na pět let, eh, dá se to i prodloužit a můžeme tedy využít všechny možné programy, které jsme eh, zavedli, včetně různých výzkumných nástrojů, pomoci mladým vědcům, zřizování výzkumných skupin. Je tady jenom jeden požadavek. ta země, kde tohle vytvoříme, musí zaplatit polovinu potřebné částky. Pokud chcete tedy zavést excelenci pomocí institucionálního financování ve všech zemích EU, může být toto cesta. My jsme se už na některé země soustředili, spolupracujeme takto například s ústavem v Paříži, v Paříži zřizujeme ústav eh, ve spolupráci s University College of London. Eh, působíme takto také eh, ve Španělsku. A snažíme se vlastně navázat i na minulost, na soužití Eh, různých eh, náboženství. Vlastně ve Španělsku právě to byla vlastně soužití židů, křesťanů a muslimů a my se tam tady snažíme zřídit výzkumný ústav, který se právě tímto bude zabývat. Eh, ukazuje to tedy, že ty naše spolupráce skutečně jsou takzvaně bottom up, tedy ze spodu nahoru, to znamená se ur ten program výzkumných ústavů se určuje vlastně těmi místními požadavky a možnostmi a to platí pro Evropu i pro celý svět. Pokud se podíváte tady na tuto tabulku, na poslední sloupeček, tak vidíte, že evropské financování je zásadní pro úspěch společnosti Maxe Planka. Docházelo k postupnému nárůstu od rámcového programu 4 po rámcový program 7 a teď už to představuje zhruba 60 milionů eh, eur, který tedy máme na rok z, rámcového, ze sedmého rámcového programu. To je zcela důležité pro společnost Maxe Planka a asi vás nepřekvapí, když se podíváte na rozdělení, z jakých částí programu ty peníze jsou. Jak už říkali předřečníci ERC, tedy Evropská výzkumná rada, byla základním nástrojem a je třeba zajistit, aby financování ERC se navýšilo, protože chcete-li podpořit excelenci, tohle je ten nejlepší možný nástroj. Dále u nás také je důležité zdravotnictví. Marie Curie, eh, o tom se mluvilo, já bych chtěla ještě zopakovat, že bylo tady řečeno, že potřebujeme o milion více výzkumníků. To ale znamená, že je třeba více vložit právě do programu Marie Curie to je mm, skutečně zcela zásadní věc, protože to může podpořit kariéru mladých lidí, může to podpořit mobilitu, výměnu mezi jednotlivými zeměmi a nakonec to bude pochopitelně prospěšné i pro ty země, země které ještě nejsou tak daleko. Máme řadu projektů. Dnes nemám čas všechny zmiňovat, ale zmínil bych se alespoň o pro- programu týkající se stárnutí. Na to se musíme soustředit z mnoha různých důvodů. Musíme se soustředit na zdravé stárnutí. Hovořilo se tady o společenských vědách. V oblasti zdravotnictví ehm, se blíží vlastně personalizovaná medicína či eh, léčba. To je vlastně věc, která se eh, chystá. Eh, vy, jakožto političtí představitelé, si to musíte uvědomit. Je třeba vlastně zpracovávat eh, údaje o zdraví lidí a kdo vlastně může mít k těmto údajům o zdraví lidí přístup, třeba pojišťovnické společnosti. To je také věc, kterou je třeba zohlednit pro budoucí vývoj. Takže takový je tedy, ehm, takové je tedy působení společnosti Maxe Planka. Jaký je tedy postoj eh, naš? naší společnosti k excelentní vědě. Je třeba zachovat přístup ze spoda nahoru, je třeba zachovat ERC eh, e jako úhelný kámen horizontu 2020, je třeba zajistit navýšení rozpočtu horizontu 2020. Excelence musí být klíčovým kritériem a mám tady ještě jeden bod, který bych chtěl zdůraznit, který tam mám uh, zeleně. Myslím, že návrhy parlamentu, které se týkají um, vlastně toho způsobu financování jsou určitě dobré. Max Planck i další mohou přispět k vytváření klíčových výzkumných ústavů zemí, kde ještě nejsou. A o to bychom se chtěli snažit. Děkuji vám. Děkuji, pane profesore Grusy, a otevřeme hned diskuzi. A e, každý bude mít dvě minuty, protože, jak vidíte, máme e, sklus s naším programem. Jako první bude paní Hercog. Thanks, Chairman. Děkuji, paní předsedkyně. To bylo vynikající si vyslechnout tady přednášky. Děkuji, že jste uspořádali toto slyšení. Já jsem některé znala již, jako pana Gaga, již z předchozích různých slyšení a myslím si, že tady musím souhlasit s vámi a to je, že excelentnost ve vědě, ve vědě znamená excelentnost v ekonomice do budoucna. A to je třeba si uvědomit, když hovoříme o programech. Třeba, aby si to vyslechla především rada a ministerstva financí, protože nakonec o víceletém rámci bude hlasovat rada a my jenom řekneme ano nebo ne. A teď ještě poslední řečník. Poslední řečník řekl, že je třeba pomáhat eh, těm zemím, kde ještě ta věda není tak excelentní. Já jsem z Maďarska a Maďarsko trpí, celý region trpí, nic tam nefunguje, ani ekonomika, ani věda. A já hledám vaši radu, co byste nám radil? Tedy těm zemím, které eh, tedy jsou eh, v pozadu, ale také, aby vás spožďovali, aby vás netáhli dolů, protože také mají hlasovací práva v radě. Třeba co se týče hlasování o víceletém finančním rámci. Jakou strategii byste navrhl, aby všichni toto podporovali a všichni, aby se zavázali? že budou pokračovat s tímto projektem. Jinak by to bylo těžké pro politiky jako mě, tedy podporovat eh, vědu, výzkum a nemít podporu eh, v zemi, protože moje země zatím jasně přichází o finanční prostředky eh, kvůli tomuto nastavení. Děkuji. Grazie. Děkuji kolegyni Hercog a paní, eh, nyní má slovo pan Sukas. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω όλους. Děkuji, paní předsedkyně. Rád bych poděkoval opravdu všem hostům, kteří přijali naši pozvánku. Myslím si, že mi vysvětlili opravdu spoustu věcí. Já bych chtěl poděkovat především panu řediteli Max Planck institutu, protože díky těm údajům, které jsme obdrželi, jsme zjistili, že se nemusíme pouze soustředit na nás v Evropské unii, můžeme se srovnávat i se zbytkem světa. To znamená, že pracujeme v mezinárodním prostředí, a zjišťujeme, že výdaje na vědu například v Číně a ve Spojených státech amerických neustále narůstají. Já jsem z malé země, ale i přesto bych eh, rád zopakoval, že jediné, co Evropa může udělat, je opravdu soustředit se na excelenci. rád bych také řekl panu Smecovi, že je třeba udělat všechno proto, aby státy v rámci současných programů a strategií byly co nejvíce podporovány v jejich snahách dojít nebo dosáhnout excelence protože tady hovoříme o hodně aristokratickém procesu. Není to vůbec demokratický proces. A proto je třeba zajistit, aby byla podporována excelence hlavně těch nejlepších. Děkuji. Děkuji, kolegyně Ford. Thank you for... Děkuji eh, vynikajícím řečníkům. Mohli byste trochu vysvětlit, co to znamená Eh, zkrátit ty lhuty pro granty, protože i účastníci mi říkali, že kdyby měli přiměřenou lhutu na předložení žádostí o grant, tak asi by skutečně ty přihlášky nebo ty žádosti byly vynikající, lepší. A mm, chtěli mm, by tedy, aby eh, to bylo zkráceno tedy na straně řízení v komisi a ne, eh, aby to znamenalo, že ti žadatelé budou mít kratší lhoutu na přípravu žádostí. A také říkají, že musí často opakovat informace, stejné informace na různých těch formulářích eh, v rámci eh, procesu podávání žádostí. Děkuji. A nyní má slovo paní Carvajo. Thank you very much, Děkuji, paní předsedající. Paní předsedkyně, já chci poděkovat řečníkům za vynikající doporučení. Také mám otázku na panel, která se týká excelentnosti. Já jsem ráda, že se zde zaměřujeme na mm, excelentnost mm, eh, bez nějakých mm, předsudků geografických či jiných, nebo předpokladů, podmínek, ale je třeba tedy mm, všechny motivovat tomu, aby participovali na Horizontu 2020. Proto e, zde tedy máme tu koncepci Stairway to Excellence, tak aby se mohly do toho zapojovat i menší subjekty, malá výzkumná centra, respektive ústavy začínající. To nelze směšovat s budováním kapacit, což je mm, financováno ze strukturálních fondů a je třeba zde přemostit tedy Horizon 2020 a budování kapacit. To je něco jiného. Jde eh, o tu tedy excelentnost eh, i pro ty menší subjekty všude v Evropě. Horizon 2020 musí se konfigurovat, nastavit tak, aby mm, ten program byl určen i menším subjektům. Zde jsme měli příklad, eh, tady dal pan Gaga, a to mm, eh, ta eh, vědecká rada. A, a jak tedy bychom mohli, ráda bych slyšela příklady z členských států, jak aplikovat tu koncepci Stairway to Excellence i pro malé Eh, subjekty. A nyní má slovo pan kolega Gutierrez Cortines. Muchas gracias, señora presidenta. Pani kolegyně Gutierrez. Děkuji, paní předsedkyně. Mám několik otázek. V podstatě já jsem mě vždy, znepoko, znepo, mě vždy znepokojovaly vlastně nedostatečné výdaje na personál v oblasti vědy. Všichni víme, že prostředky, které v podstatě mají podporovat aktivity Marie Curie, nejsou dostatečné. V tuto chvíli Marie Curie vlastně spadá pod oblast vzdělávání a ne pod oblast vědy. To znamená, že to jsou dvě oddělené oblasti. A já se chci zeptat na různé věci. Za prvé, zastupitel nebo představitel Max Plancku hovoří nebo hovořil v podstatě o jejich školicích programech. Mimo jiné Max Planck také organizuje vzdělávací programy Master. A já se ptám, zdali by tady mohlo dojít k určitému propojení těchto vzdělávacích programů a nebo já bych vás vlastně ráda poprosila, abyste nám poslali informace o tom, jakým způsobem to je všechno organizováno. Třeba se budeme moci inspirovat. Všichni víme, že univerzity v některých státech nefungují úplně optimálně a velmi často se nehovoří o tématech, které by mohly být problematické. A proto já se ptám, zda bychom mohli přinutit univerzity, aby v podstatě trošičku změnili svůj přístup, aby se mohlo třeba hovořit i o portability of grants. To znamená, aby se více podporovala i mobilita, aby se podporovala v podstatě zkušenost eh, z různých univerzit, z různých univerzit, z různých států. A já se ptám, jakým způsobem nebo jaký tlak můžeme my vůbec vyvíjet na univerzity. Já si myslím, že by bylo velmi zajímavé, kdybychom propojili strukturální fondy, které v podstatě jsou určeny pro ty nejslabší státy, a kdybychom v podstatě zajistili propojenost mezi těmi nejsými státy a excelentními univerzitami, aby tady docházelo k určité podpoře. To znamená, aby v podstatě docházelo k tomu, že i excelentní univerzity mohou dostávat, mohly dostávat finance z těchto fondů, eh, pokud by podporovaly jaksi univerzity ve slabších státech. Děkuji. Já mám pouze jednu otázku, která ale už v podstatě byla částečně zmíněna. Ve chvíli, pokud bychom zůstali u excelence jako u hlavní priority, dobrá, na tom jsme se shodli. Tak jak bychom v tuto chvíli chtěli vyřešit situaci ve státech, které v podstatě ještě nejsou dostatečně rozvinuté? Uh, Hovořili jsme v různých návrzích o hospodářské soutěži nebo o konkurenceschopnosti, to znamená, jakým způsobem bychom mohli pod, jak si propojit ty slabší univerzity s těmi nejsilnějšími. E, já jsem z toho, co tady jaksi zaznělo, pochopil, že by to v podstatě zajímalo i vás. A já se teď ptám, to by měl být v podstatě stěžení bod naší práce. Hovořilo se tady o těch eh, třech procentech DPH, ale v podstatě jde o to, zdali bychom tady neměli hovořit o nějakém jiném, jaksi samostatném nástroji. Děkuji, pan, paní Nibler. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych v první eh, řadě ráda poděkovala za opravdu excelentní prezentace všech našich hostů. Eh, za druhé, Myslím si, že ze všech příspěvků vyznělo, že to hlavní kritérium eh, programu Horizont 2020 je opravdu excelence. To není nic nového, ale myslím si, že je třeba říci, že tady toho musíme ještě hodně dohonit. Já když si vzpomenu na vaše tabulky, nebo na ty tabulky, které jste ukazoval vy, kde se hovořilo o těch eh, citacích, v podstatě to byl ten ranking. A já jsem, když se tady na to podívám, v podstatě z těch deseti hlavních nebo nejlepších eh, univerzit je devět severoamerických, pouze jaksi Max Planck pochází z Evropské unie. A z tohoto důvodu, když hovoříme o excelenci, se ptám, jakým způsobem zajistit nebo v podstatě udělat všechno pro to, aby mezi těmito univerzitami bylo i víc našich evropských protože my potřebujeme excelentní univerzity, tak abychom zajistili excelenci, abychom zajistili také to, že budeme mít stále více eh, excelentních mladých eh, vědců. Myslím si, že i ERC by se mělo samozřejmě více zaměřit na excelenci, i když tady to už zaznělo. Myslím si ale, že to, co nás zajímá, nás všechny, je v podstatě to, jakým způsobem budou podporovány snahy všech jednotlivých eh, členských států. Ale já se ptám, jak eh, v podstatě obecně si vy vůbec představujete tu naší cestu eh, ke, k excelenci, jakým způsobem v podstatě budou propojeny strukturální fondy s fondem soudržnosti, což je samozřejmě dobrý nápad, ale je i více takových nových nápadů a e, hovořilo se tady v podstatě o tom půlu vědců. A e, já se ale ptám, co tady například uděláme s větší podporou žen, protože ve všech těchto půlech v podstatě máme většinou e, muže. Takže já se ptám, jakým způsobem můžeme zatraktivnit vědu také pro ženy. Děkuji. Grazie, il signor Berlinguer. Děkuji, pan Berlinguer. Děkuji, paní předsedkyně. I já eh, zde eh, souhlasím s pozitivním hodnocením této iniciativy a mám dvě otázky. Evropa je eh, samozřejmě vpředu s vědou výzkumem, ale ztrácí krok. Spojené státy mají jednu nadaci, Japonci mají jednu nadaci pro vědu, i Číňané. My máme 27 národních eh, rad pro vědu výzkum, i když mm, samozřejmě mm, máme vynikající, jako je Max Planck a další. Evropský problém je právě integrace. Jak i řekl Mariano Gago, eh, je třeba, aby eh, tedy mm, eh, tyto eh, mm, instituce měly velký smysl. Samozřejmě ten program je solidní, ale je třeba pracovat na evropských strukturách, tedy nebo aspoň na evropské koordinaci stávajících zdrojů. To je třeba posilovat a určitě třeba Evropský prostor pro vědu výzkum nebo ta rada Evropská rada. To jsou sice určité kroky vpřed, ale podívejte se na problémy, které jsme měli s tím, jak třeba podporovat boloňský proces. A pokud vím, že Evropský parlament se snažil vehementně ho oživit, je třeba, abychom i my zde eh, eh, pracovali s tou myšlenkou posilovat eh, tento systém, který se musí integrovat, protože samozřejmě jde o naše společné vědecké dědictví. A poslední výrok zde se moc nehovoří o e, e, šíření vědecké kultury. To je něco jiného než věda, tedy science education, science centers. To znamená posilovat e, také i toto na evropské úrovni a snažit se o aktivity, které budou posilovat takzvanou vědeckou kulturu v Evropě, protože toto potom je Mm, důležitým předpokladem pro samotný eh, eh, výstup, eh, tedy pro samotnou vědu jako takovou. Děkuji, pan Johnson. Děkuji, paní předsedkyně, budu hovořit švédsky. Já souhlasím se svými předřečníky, protože ti již zmínili, že ty informace, které nám poskytli naši hosté, jsou velmi důležité. Já si myslím, že my se vzájemně nemusíme přesvědčovat o tom, jak důležité je podporovat eh, vědu a výzkum. Ale chci ještě zdůraznit jednu věc. Jednu věc, o které hovořila paní Madurel. Ona o tom také hovořila velmi často jako zpravodajka. Já jsem ze Švédska a souhlasím s tím, že excelence je opravdu velmi důležitá. Ale musíme se také podívat na politickou realitu, protože hm, teď samozřejmě hovoříme o rozpočtu a proto si musíme uvědomit, že s tímto programem musíme zacházet také v souladu s politickou situací. To znamená, musíme se podívat na tom, na to, jak věda může podpořit evropskou ekonomiku. Eh, bylo to již několikrát zmíněno, ale myslím si, že je to třeba opravdu zdůraznit, protože ve chvíli, kdy opravdu budeme schopni odůvodnit nebo říci, jak důležitá tato, ta věda pro nás je, tím přesvědčivější budeme také, protože věda bude opravdu přínosná pro celou Evropu. A také to, co říkala paní Madura, model. Eh, v podstatě já se ptám, jaký ještě další politický příspěvek musíme zajistit my, tak aby věda, výzkum a vývoj byly posíleny, tak aby věda mohla posílit celou Evropu. Co můžeme udělat my jako zákonodárci? Co mohou udělat instituce? proto, aby celý tento rámec, evropský rámec pro eh, výzkum a vývoj byl posílen. Eh, jakým způsobem můžete přispět eh, vy jako Max Planck Institut například? Musíme se na to dívat opravdu realisticky. Role. Děkuji. Nyní má slovo uh, Amacek Kisovič. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji opravdu všem hostům za jejich opravdu skvělé prezentace, protože excelence opravdu také vychází od nás. My se snažíme v podstatě excelenci opravdu podporovat mezi našimi občany a také ve výzkumných ústavech. A já se ptám v tuto chvíli, jakým způsobem můžeme propojit excelenci ve vědě a ve znalostech s excelencí eh, v hospodářství, protože tímto bychom v podstatě zajistili, že bude docházet k lepšímu předávání znalostí ze strany vědeckých institutů společnosti. Já znám práci Max Planck institutu a pan Grus nám tady sdělil několik zcela zásadních poselství. To znamená, musíme si uvědomit, že třeba můžeme být menším výzkumným institutem, ale to neznamená, že, se, že dovolíme eh, v podstatě, že se sníží naše profesní kvalita. Samozřejmě, že je jasné, že potřebujeme více finančních zdrojů, že potřebujeme více fondů, ale je třeba uvědomit si, že zcela zásadní je, aby tyto fondy a zdroje fungovaly co nejefektivněji, hlavně jak si v kontextu dnešní hospodářské krize. Musíme si uvědomit, že potřebujeme také podporovat kreativitu. V podstatě potřebujeme zajistit, aby naši vědci mohli pracovat jaksi ve zjednodušeném rámci kreativněji. Děkuji, slovo má pan Del Castillo. Thank you, thank you, president. Um... Děkuji, paní předsedkyně. Nejprve chci poděkovat vám všem. Je to nejen zajímavé, ale také užitečné pro eh, práci Evropského parlamentu a to je určitě důležité. Chtěla bych se zmínit eh, o jednom konkrétním bodu, který ale také považuji za důležitý, a to je ten mezinárodní rozměr. Podle mého názoru Horizont 2020 by měl být hlavním nástrojem EU, který otevře evropskou výzkumnou oblast zbytku světa. Ale nemělo by to být jednosměrný proces, e, pokud jde o přijímání vlastně vědeckých zdrojů do Evropy. Je to také nejlepší způsob, jak zlepšit přítomnost EU ve třetích zemích, jak posilovat dlouhodobé partnerství ve vědě a technologii jak posilovat tedy spolupráci s neevropskými organizacemi na základě eh, kritéria reciprocity. Byla tady zmínka o mnoha projektech založených právě na spolupráci. Já mám pocit, že bohužel přes tu obecnou eh, otevřenost programu vůči třetím zemím eh, není konkrétní rozpočet vyčleněn na tuto Eh, otázku, není proto stanovena ani prioritní oblast. A to samozřejmě potom může být problematické při provádění, protože tam prostě nejsou žádné konkrétní prostředky vyčleněné na mezinárodní spolupráci. A pokud by se takové prostředky vyčlenily, byl by to jasný signál pro potenciální kandidáty na takovou spolupráci. V tomto smyslu musím říci, že priority Eh, vymezené strategickým fórem pro mezinárodní spolupráci, eh, vlastně také tam v tom návrhu nejsou. A ještě bych eh, chtěla zmínit jednu věc. Jsou tady i určitá politická omezení, která vyplývají z věd typu, cituji, pro řadu oblastí, nicméně je třeba zvolit opatrnější přístup, Eh, při obhajobě evropských zájmů. A pokud tam tedy jsou takovéto věty, takovýto přístup, tak to v podstatě znamená otevření vrátek pro velké omezení mezinárodní spolupráce. Byla bych tedy ráda, abyste se o tom trochu více zmínili, protože ten mezinárodní rozměr, myslím, má své místo v horizontu 2020 a je to stále eh, trochu slabý článek. Děkuji. Děkuji, máme obrovský sklus, téměř půl hodiny, takže máme zde ještě hodně zájemců. Takže prosím, minuta a půl pouze kolega Otmark. Thank you very much. Um, Děkuji. Já chci poděkovat řečníkům a řekl bych, že mě tady chybí taková globální perspektiva v některých vašich eh, prezentacích až na výjimky. A já to říkám, poněvadž je zde taková tendence, když tady diskutujeme o tom, jak eh, naložit s tou excelentností, jak ji distribuovat, eh, problém je, že ale tu excelentnost nemáme. Když se srovnáme s globálními konkurenty. A proto bych rád, aby naši hosté se vyjádřili k tomu, jak eh, zajistit, aby evropský výzkum skutečně se stal globálním centrem excelentnosti. To znamená, jak i my nalákáme více mezinárodních aktérů do Evropy, <clears throat> podobně jako řekla paní Del Castillo. A jak vyřešíme otázky toho, jak pomáhat, eh, aby i ostatní oblasti se staly excelentními za využití třeba strukturálních fondů protože když začneme tady diskutovat o tom, jak využít rámcový program, který by měl pomáhat eh, těm jiným částem Evropy, aby se dostali na tu úroveň excelentnosti, no tak žádná excelentnost nebude, protože přece tady cílem eh, tohoto programu je využít to pro ty špičkové úrovně, aby byly ještě lepší. Takže bych rád, aby panel se k tomu vyjádřit, jak být lepší než ostatní a abychom nediskutovali pouze o tom, jak rozložit to, co nemáme, jak distribuovat to, co nemáme. Děkuji. A nyní má slovo kolega Ransford. I have to say that... Děkuji, paní předsedkyně. Musím říct, že ze všech těch příspěvků nejzajímavější mi připadal příspěvek eh, zástupce institutu Maxe Planka. Ukazuje, že to vkování v evropském rámci může být velice produktivní. Ale čím dále jsem tady, tím větší mám dojem, že se na ten problém díváme jen z organizačního hlediska a že se nesoustředíme na samou podstatu problému sama podstata problému je obecná nálada veřejnosti v Evropě která je poznamenaná takovou technologickou skepsí. A v Evropě chybí takový ten duch průkopnictví, který jsme měli dříve. A když srovnáme tuto technologickou a vědeckou skepsi v Evropě s náladou, která dnes eh, převládá třeba v Číně nebo v jiných částech světa, tak musím říci, že v Číně je cítit hlad po modernosti. Oni vysílají tisíce mladých lidí do Evropy, aby studovali třeba um, konstrukci automobilů. Zajímají se o výsledky našich eh, technologií eh, a vědců v Evropě a v USA. Ano, a potom se vracejí do Číny a tam tyto novinky zavádějí do svého výrobního systému. Musíme tedy řešit více samou podstatu problému. Je třeba, aby se společnost více orientovala na vědu a musíme změnit tu náladu veřejnosti. To je skutečně jádro problému. Finance mohou pomoci, ale není to řešení problému. A má druhá poznámka. Pokud se vrátíme zpět do historie a podíváme se na problém vynálezů a vědeckých objevů, tak eh, zjistíme, že ta nová řešení, nové objevy přicházely především v době krize, v době hospodářské a sociální krize. A pokud se tedy na to podíváme z historického hlediska, můžeme tedy využít tu eh, teorii dlouhých vln, kde vidíme, že Většina nových objevů právě se soustředila do období e, e, problému. Otázka je, zda můžeme simulovat takovéto podmínky pro e, inovativní klastery i v normální době. Já vi prego, mm, c'è un rispetto Prosím, prosím, je třeba respektovat ostatní kolega Progry a zkrátit příspěvky. Děkuji paní předsedkyně tady my jsme se ocitli v situaci velkých změn, obrovských změn. Udržitelnost znamená, že určitá část naší spotřeby se bude dematerializovat. A tudíž Myslím si, že i toto bude znamenat určitou konvergenci vědecké kultury, eh, která musí konvergovat s humanistickou kulturou. Musíme pochopit také, jaký je ten duch eh, Eh, ve kterém se potom eh, využívají výstupy, eh, výsledky vědy výzkumu. A také je třeba si do tu atmosféru, která mm, musí podporovat inovace, tedy eh, ten eh, stav tedy myšlení a to musí také být za to do úvahy. My musíme nastavit takovou obecnou atmosféru prostředí zde v Evropě, tak abychom se stali skutečně prostorem pro inovace v Evropě. Děkuji, pane Prody a paní mm, Bobiska. Thank you very much. We are discussing... Děkuji. Diskutujeme o tom, jak Evropa pokulhává za USA, ale já jsem spíše znepokojena tím, jak některé evropské země pokulhávají za ostatními evropskými zeměmi. A chtěla bych se zeptat ředitele eh, ústavu Maxe Planka. Vy jste říkal, že otvíráte nové středisko excelence v Lucembursku a v některých dalších zemích. Eh, v nových členských státech žádné takové středisko není. A když se třeba podívám na ty údaje, které jste nám poskytli eh, ohledně spolupráce v rámci sedmého rámcového programu s střední a východní Evropou, tak by mě zajímalo, jaké jsou překážky pro spolupráci s těmito zeměmi a pro šíření eh, znalostí a těch eh, dobrých postupů do těchto zemí. Vy jste říkal, že cesta, jak eh, zabránit tomu spoždění, je používat více eh, fond soudržnosti. Někteří tady hovořili o strukturálních fondech. Já si nejsem jistá, jestli tady eh, překážkou jsou právě peníze. Zajímalo by mě tedy, zda byste se mohl zmínit o těch nefinančních překážkách spolupráce a šíření excelence ve vědě do dalších zemí. Děkuji. Grazie la parola. Děkuji. Eh, nyní má slovo paní Toja. Děkuji, paní předsedkyně, i pro mě. <clears throat> Ty mm, přednášky dopoledne byly velice zajímavé a já mám takový dotaz. Možná je to taková ožehavá věc a eh, já Eh, teď eh, mám krátký čas, takže to řeknu rovnou. Jak lze měřit eh, nebo vypočítat, vyhodnotit efektivitu, respektive excelentnost, pokud kritérium excelentnosti to je základní kritérium programu, ale pro nás zákonodárce je to problém. Kdo rozhodne? Eh, co je excelentní, na základě tady jakých kritérií se to bude aplikovat, eh, protože to musí být dostatečně transparentní. Samozřejmě o tom bychom neměli eh, rozhodovat my, ale musíme mít jistotu, že ty zdroje, pokud se mají navýšit ještě, hm, anebo jít určitým směrem, takže se budou aplikovat objektivně, transparentně, což je těžké teď pro nás vyhodnocovat. Jak to udělat? Děkuji. Děkuji, paní Toja. A nyní má slovo pan Mariano Gago, aby zareagoval na první věci. Prv, samozřejmě máme velice málo času, půl hodinu spoždění, takže já se omlouvám, každý budete mít dvě minuty. Děkuji. Eh, eh, thank you very much, eh, Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Pokusím se to vzít eh, eh, rychle a zabývat se alespoň jednou z otázek, eh, o níž mnozí z vás hovořili. A to je otázka té cesty nebo toho schodiště k excelenci, to znamená podpora excelentního výzkumu v zemích, kde lidské zdroje a institucionální možnosti zatím nejsou příliš rozsáhlé. Ale existují i tam samozřejmě dobré ústavy a kvalitní lidé. Asi by nebylo moudré nějak dramaticky stavět proti sobě rámcový program na straně jedné a strukturální fondy na straně druhé. Proč? Žádná země se nikdy nerozvíjela sama bez využití mezinárodní spolupráce. Mezinárodní spolupráce ve vědě, výzkumu a v technologiích je zcela zásadní. Ne, nelze izolovat země. Země nemohou eh, vlastně budovat svou excelenci, aniž by eh, posilovali zapojení do sítí s dalšími eh, centry excelence ve světě a také a především v Evropě. Nástroje, kterými může pomoci Horizont 2020, já jsem zmínil možnost, že by se podporovaly ceny ERC za excelenci ve všech členských státech, že by taková cena byla udělena v každém členském státě každý rok. Pak jsou i další možnosti Eh, odborná příprava, odborné vzdělávání a otevírání projektů založených na spolupráci mm, eh, grantům. Mohou být udělovány vlastně granty doktorantům nebo postdoktorantům ze všech členských států. Jsou tady ale i další možnosti a nezapomínejme, že také státní národní politika je klíčová. Eh, není, ten problém nevyřeší jenom mezinárodní či evropská politika. I národní politiky se musí zaměřovat na mezinárodní spolupráci a na vyhodnocování a využívání příležitostí. Není možné lpět na staromódních eh, cestách, protože to samozřejmě blokuje vývoj mnoha oblastí, a to i v mm, eh, rozvinutých zemích.

jsem vlastně nedávno diskutovala se svým protějškem v USA, tedy předsedou Združení amerických univerzit, a oni se velice zajímali o to, co se děje v EU, takže zase nesmíme podléhat nějakému sebemrzkačství. Oni se také zajímají o to, co se u nás děje a často si z nás berou příklad. E, dále, e, my nebo našich 21 univerzit nemá určitě žádný problém s tím, co v minulosti navrhla Unie. Eh, a sice to jsou otázky vlastně spolupráce ve výzkumu, výměna doktorantů, genderové otázky. To jsou věci, eh, které eh, už dříve EU navrhla a ta naše skupina se určitě zabývá možností, že by se podepsalo memorandum porozumění s komisí o hlavních tématech týkajících se lidských zdrojů. Pak tady byla to ta témata cesty k excelenci. Naše liga se domnívá, že to, ta excelence by měla být hlavním a jediným kritériem pro rozdělování finančních prostředků. Je nám jasné, že ale tady jsou určité problémy, že všechny, že je třeba najít všechny možné iniciativy na podporu eh, kapacit výzkumníků infrastruktury v některých evropských zemích a naše liga je připravena eh, zapojit se do různých twinningových projektů, já třeba působím jako profesor na univerzitě v Lovani a snažím se o twinningovou iniciativu s Malckou univerzitou eh, na projektu přizpůsobování se změnám klimatu. A třetí věc, kterou chci zmínit, co to je excelence. My jakožto univerzita hovoříme o vědecké excelenci a pokud chcete vědět, jak, jak se taková excelence měří, řekl bych, podívejte se na to, co dělá ERC. ERC odvádí skvělou práci v posuzování návrhu excelence v rámci rámci různých panelů a srovnání a to udělají už posledních pět let. Děkuji. Grazie mille la parola professor Velasco. Děkuji, pan Velasco. I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, sorry. Já se velmi omlouvám. Zaznělo zde opravdu velmi mnoho otázek a na to, abychom odpověděli na všechny, tak bychom potřebovali samozřejmě velmi mnoho času. Ale co se týče nás jako vědeckých ústavů a institutů, tak my samozřejmě se musíme snažit o to, abychom, byli in, abychom opravdu byli excelentní, abychom vědu co nejvíce posilovali. Chci pouze říci, že pan Bill Gates a Steve Jobs v podstatě uh, dosáhli mnoho v rámci svých vlastních firm, ale nešlo v podstatě o excelentní vědu. My ve Španělsku máme v podstatě jednoho z nejbohatších eh, lidí na světě. Je to majitel eh, řetězce Zara a u něho také nemůžeme hovořit o nějaké excelentní vědě nebo excelentních eh, technologií. To znamená, že víme, že existují některé státy, které v podstatě ještě mají co dohánět, jsou slabší v oblasti vědy a jak to změnit, já opravdu nevím v tuto chvíli, ale myslím si, že musíme najít co nejkreativnější Eh, řešení. Eh, dále jsem v podstatě chtěl odpovědět na tu otázku, která se eh, týkala participace žen. Tady si myslíme, že jde také o problém, eh, který jak se velmi úce souvisí s excelencí. Eh, já si myslím, že tady je třeba opravdu excelenci nějakým způsobem definovat. A já vím, že v podstatě ze začátku my jsme vyžadovali v podstatě track record, který by byl dlouhý až jaksi deset let a tehdy v podstatě se ozvala, ozvalo Německo a celý ten systém se trošičku pozměnil. V podstatě tam eh, jde o to, že celá ta, ta koncepce excelence by mohla být ještě nově definována. Děkuji. Grazie. La parola al professor Grus. Thank you, Děkuji, profesor Grus. Děkuji, paní předsedkyně. Pokud chcete, aby Evropa byla konkurenceschopná, musíte posílit síle a silné pardon, a pomoci těm, kteří tak silní nejsou. Chtěl bych připomenout, že v době znovu sjednocení Německa Max Planck vytvářel takové velice flexibilní útvary a na základě flexibilních útvarů jsme potom zřizovali ústavy a ta, teď ta kvalita eh, výzkumných ústavů ve východním Německu je úplně stejná jako v západním Německu. My tedy potřebujeme takovéto posilování na všech úrovních. Je třeba investovat do lidí. Jak někteří z vás říkali, to eh, ta, ty investice do lidí mohou jít třeba prostřednictvím programu Marie Curie, nebo my máme i výzkumné školy Maxe Planka. Eh, úzká spolupráce s univerzitami, to je další dobrý model. Je třeba pomáhat zemím, které zatím ještě nejsou tak eh, dobré, nemají tak silnou vědeckou základnu. Máme mnoho programů eh, a partnerských skupin, skupin, které Max Planck financuje a které mohou působit ve své domovské zemi s penězi eh, vlastně Maxe Plancka. To je dobrý příklad. Například jsme zaznamenali pokrok v Polsku, kde jsme vytvořili takzvaný sekvenční model Eh, skupina výzkumníků byla přijata do našeho eh, ústavu a polská organizace potom financuje práci těchto výzkumníků po té, co se vrátí do Polska. Je třeba tedy vytvářet ty kapacity, je třeba eh, hledat nové lidi a zajistit jim dobrý rámec, dobré podmínky pro práci. Byla tady zmínka o fondech soudržnosti, strukturálních fondech. Myslím si, že jsou zapotřebí pro doplnění eh, financování, ale potom financování konkrétních programů, ať se jedná o ERC nebo o Marie Curie, eh, vždy vyžaduje eh, jaksi nějaký institucionální rámec, který bude vytvořen na 5 až 10 let a kde bude záruka, že příslušná země to třeba mm, po určité době převezme, po té, co bylo poskytnuto, třeba 10 let po té, co bylo poskytnuto to původní financování. Já vím, že možná nejste spokojeni s touto odpovědí, odpovědí, ani já s ní nejsem spokojena, ale bohužel jsem už vyčerpal své dvě minuty a nemohu to rozvádět dále. Děkuji, děkuji hm, profesorům, že respektovali čas a abychom uzavřeli první panel, tak dáme slovo paní Madurel. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Já nebudu hovořit ale jak jednu minutu, protože všichni poslankyně a poslanci dnes přišli proto, abychom si vyslechli naše hosty. To znamená, že bych pouze v tuto chvíli ráda vám všem poděkovala za vaše otázky, za vaše příspěvky. Chci říct, že jsem si opravdu všechno zapsala. Zapsala jsem si všechny vaše návrhy, zapsala jsem si všechno to pozitivní, co jste vznesli. Já nebudu v tuto chvíli eh, komentovat vše, co bylo řečeno, ale jedna věc eh, téma excelence. O tom se hovořilo velmi často. E, já si myslím, že nemusíme mezi sebou jaksi nějakým způsobem soupeřit nebo se o tom přesvědčovat, ale samozřejmě potřebujeme e, navýšit e, počet našich excelentních vědců a na to nestačí pouze fondy z našich tedy evropských fondů tady potřebujeme opravdu daleko komplexnější rámec a zaznělo tady opravdu velmi mnoho dobrých návrhů. Dále, co se týče otázky eh, rozpočtu, to tady také bylo několikrát zmíněno, to znamená, potřebujeme více peněz na program Marie Curie, potřebujeme více peněz na více věcí a musím říci, že existuje nebo panuje v podstatě soulad mezi různými skupinami mm, v souvislosti s potřebou navýšení financí pro tento program. A to i v souvislosti s tím, že jde v podstatě o program výzkumu a inovací. A e, já vám v tuto chvíli mohu opravdu slíbit, že my se budeme za tento program opravdu prát a budeme o něj bojovat. Samozřejmě potřebujeme dobré nástroje, které také jak si přitáhnou soukromé zdroje, což je něco, o čem jsme možná dnes e, nehovořili příliš intenzivně, ale je to určitě něco, o čem budeme intenzivně hovořit v rámci dalších panelů. Takže v tuto chvíli pouze děkuji vám všem za vaše skvělé příspěvky a za to, že se všichni opravdu snažíme o to, aby tento program Horizon 2020 byl co nejúspěšnější. Děkuji. Děkuji, děkuji a nyní vyměníme panel. Ještě jednou chci poděkovat eh, panu profesorovi eh, eh, Gagovi a dalším. Pregherei. Posso pregare? Prosím. Posso chiedere, please? Prosím. C'est la seule façon de se faire entendre. We can start. Prego tutti di sedersi. Per... Mm, prosím všichni, posaďte se laskavě a ah, e, Začneme. Jak víte, máme velký, velké spoždění. a dvě hodiny spoždění, takže mm, prosím, teď eh, budeme muset respektovat čas a prosím kolegové, buď se posaďte, nebo jděte ven. Musíme začít. A <clears throat> tento panel mm, zahájí kolegyně Matias, která bude mít pět minut k dispozici a následně poté jednotliví přednášející budou mít 10 minut na místo 15. Já vám děkuji. Všichni akceptovali, že to přizpůsobí, že se přizpůsobí zkrácené době. Jako první má kolegyně Matias slovo. Já se omluvám všem za tento hluk v sále, ale já myslím, že tím, když začneme, tak snad pochopí ti, kteří se mezi sebou baví, že mají jít ven. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já si myslím, že všichni přítomní moc dobře ví, proč jsme se zde dnes sešli a o jakých tématech chceme hovořit. Takže v pěti minutách bych e, ráda zmínila to, co považuji za nejdůležitější. Děkujeme opravdu všem, kteří přijali naše pozvání na toto zasedání. A pro ty, kteří nevědí, o čem zde budeme hovořit, tak teď je tady, budu mít takový opravdu velmi krátký, stručný úvod. Hovoříme o problémech, kterým čelí dnešní Evropa a musíme hovořit samozřejmě o možnostech, které nabízí program Horizon 2020 pro řešení těchto problémů. To znamená, že já samozřejmě souhlasím s tím, co zde již zaznělo, i s tím, co říká pan Lambert. Ale co se týče těch velkých výzev, kterým čelíme, tak na tyto výzvy samozřejmě hledáme řešení. Komise také předložila svůj návrh eh, řešení, který se týká hlavně jaksi zdraví, stárnutí a tak dále. Dále se jedná samozřejmě o potravinovou soběstačnost o, eh, a o dalších jaksi zemědělských a jiných zdrojích. A třetí v podstatě odpověď na tyto výzvy je, jsou v podstatě řešení, která mají co dočinění s energií, s energetikou. Jde v podstatě o co nejzelenější řešení. Jako šestý bod zmiňuje Komise klimatické změny a v podstatě také další prioritou Evropské komise je stále větší a větší společenská integrace. Takže toto jsou v podstatě výzvy, kterým čelíme a e, výzvy, na které musíme hledat nějakým způsobem tu nejadekvátnější odpověď. O tomto budeme také chtít hovořit e, s přítomnými. Budeme hovořit o tom, jaká budou ta nejlepší řešení a co je třeba zohledňovat. Problémy, kterým čelí evropská společnost, jsou opravdu velmi rozsáhlé a také velmi rozmanité. My víme, že Samozřejmě sedm let na vyřešení všech těchto problémů není dostatečně dlouhé období, ale musíme se snažit postupovat co nejudržitelnějším způsobem. A to je v podstatě to, o co se snaží program Horizon 2020. Musíme tedy jednat, musíme jednat takovým způsobem, abychom zajistili, že tento program vytvoří základ pro udržitelnou evropskou společnost. Děkuji. Děkuji kolegyně Matias, děkuji za to, že byla stručná také. A nyní hned dám slovo panu profesorovi Šetokovi, který je eh, z Imperial College z katedry pro medicínu. Děkuji, dámy a pánové, to je velké potěšení dnes eh, zde hovořit. Víte, že jsme byli po, eh, požádáni, abychom zkrátili prezentaci na 10 hm, minut. Budu se snažit. Takže pokud jde o globální zdraví a výzvy společnosti, především Mm, výzvy zdraví, mm, mm, pokud jde o infekční choroby, to je významný problém teď pro Evropskou komisi. Jedna z velkých výzev společnosti je nalézt nástroje pro boj s nemocemi, které postihují Evropskou unii i další kontinenty. Pandemie, ať jsou to nemoci přenosné či nepřenosné, to jsou eh, další tedy Eh, hrozby, které neznají hranice a to, což si vyžaduje úzkou spolupráci mezi celou řadou subjektů a eh, Horizont 2020 by měl podporovat eh, tuto spolupráci. Otázky globálního zdraví nejenom ohrožují život lidí, kteří jsou přímo kteří přímo trpí nemocí, ale i to podkopává ekonomický růst a stabilitu hmm, hmm v Evropě máme priority eh, zdraví, které ale jsou relevantní i mimo EU a naopak. Každý rok malárie, tuberkulózy, AIDS zabíjí více, téměř 4 miliony lidí, nemluvě o dalších eh, eh, chorobách tady na grafu, kde, kde máme míru umrtnosti Eh, ročně uvedenou, a eh, což znamená i velké břemeno, pokud jde třeba o eh, handicapy, o postižení a země, kde to se očekávat. Takže něk, mm, zde toto má, mm, znamená i velkou hrozbu třeba pro země v Evropě. To si mm, třeba lidé nepředstavují, ať jde i o tuberkulózu nebo AIDS. 2,3 milionů lidí z AIDS mm, žilo zde u nás do roku 2010. Je to epidemie, která hodně roste rychle i ve východní Evropě. A i, i, máme zde tedy e, i osoby nakažené tuberkulózou, čím dál více a více. Teď jsme ve fázi, kde tuberkulóza e, zabije sedm, sedm lidí každou hodinu v EU. Což ještě je umocněno tím, že eh, zde eh, vzniká nebo roste rezistence na léky, eh, což je velkou hrozbou pro globální zdraví v EU. Mm. A mm, samozřejmě evropská společnost, lidé zde mají velké výhody z výzkumu, z mm, z ekonomického růstu, tedy řada výhod. Eh, zdraví, dobré zdraví, to je základem pro zdravou ekonomiku a investice do zdraví lidí, to je důležitý předpoklad pro ekonomický růst a konkurenceschopnost. A občané v EU budou muset pracovat déle do budoucna, proto musí být zdraví a fit, aby mohli přispívat ke konkurenceschopnosti Evropy. Což znamená, že musíme mít méně nákladné způsoby výroby léků, vakcín, například nové globální nástroje pro řešení problému globálního zdraví. Což bude i samozřejmě mít pozitivní dopady na zaměstnanost. Má se za to, že méně než 10 vědy výzkumu mm, mm, se vynakládá na nemoci, které postihují 90 populace na světě zatím ale eh, nemáme tedy eh, komerční modely eh, pro prodej těchto léků v těch zemích, kde ty země nemají dostatečné prostředky, aby se tomu věnovali. To znamená, zde mm, jsou, mm, což znamená, když tyto státy nemohou investovat, že do výzkumu se musí zapojovat privátní sektor ale eh, přece veřejný eh, sektor by měl eh, zajistit, že mm, zde bude nastolena rovnováha tak, aby tyto veřejné statky byly poskytovány v patřičné míře podle sedmého programu, takže celkový příspěvek do vědy a výzkumu v této oblasti předpokládá 6,1 miliard euro, ale to jsou pouze 4 4% celkové částky, která se věnovala na vědovýzkum, eh, eh, eh, které se týkají AIDS, hm, tuberkulózy a malárie, tedy těchto tří hlavních chorob. Toto je rozložení hm, tedy lékařů, kteří pracují v různých oblastech ve světě, jak jsou rozloženi. Evropská unie tedy eh, přijala, nebo Evropská komise přijala své sdělení, které se týká eh, zdraví lidí, podpořila to rada a kde se zdůrazňuje také, že je třeba více efektivněji koordinovat eh, výzkum na globální bázi a řešit ten problém, že ten výzkum je fragmentován a je třeba jasně si stanovit priority ve výzkumu. Tudíž je třeba, aby zde byla určitá systematičnost mezi těmi předchozími rámci a externími politikami eh, v rozvojové politice EU. Evropa má vynikající eh, výzkumné ústavy a Eh, takže odpovědnost hledat řešení, eh, ta leží na, na bedrech jak veřejného, tak i soukromého sektoru. A je třeba tedy spolupracovat s těmi zeměmi, které jsou postiženy eh, těmito chorobami a je třeba jasně stanovit priority pro tyto země a zajistit jim přístup k inovacím. To je schéma, které nám ukazuje vývojový cyklus a zdůrazňuje se, že je třeba do toho zapojit různé aktéry z akademického světa, z ústavů, z malých podniků, velkých farmaceutických podniků a i veřejnost se do toho musí zapojit, tedy takzvaná partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem. Znamená to správnou rovnováhu mezi <clears throat> inovací, tak aby chom eh, eh, Eh, abychom jednak eh, eh, protlačili tyto politiky, ale aby byly dostatečně i atraktivní pro průmysl, který se jich chopí. Zde Evropa musí být takovým tím motorem, který bude podporovat průřezové multidisciplinární programy. Potom musíme i podporovat efektivní řízení a i <clears throat> propojit ten základní výzkum, klinické pokusy, testy a e, e, s implementací e, těch různých tedy farmaceutických výrobků ve všech disciplínách, tak aby organizace a instituce mohly mohli tedy řešit celý ten cyklus vývoje, což znamená multidisciplinární přístup. Je třeba je zapojit do celého tedy portfolia přístupu, to znamená od fáze výroby až po aplikaci. Což znamená nejenom malé tedy granty na inovace, ale znamená to i dlouhodobé flexibilní financování, které nebude zaměřeno jenom na konkrétní projekty, aby se do toho mohly zapojit všechny subjekty. A <clears throat> tato partnerství pro vývoj jednotlivých eh, produktů znamená i mít určitou vývojovou eh, výzkumnou strategii, do které se zapojí různá, různí partneři a znamená to, že všichni eh, na sebe vezmou větší <clears throat> větší odpovědnost, protože průmysl jako takový asi není ochoten na sebe vzít velké riziko odpovědnosti, když mm, vyhlídky jsou nejisté. Je třeba i <clears throat> my jsme tedy byli schopni takto podle tohoto programu licencovat 12 výrobků eh, a dalších 150 je ve, fáj, ve fázi vývoje. Jak řešit eh, tyto problémy v rámci Horizontu 2020? Horizont 2020 musí přicházet s novými formami spolupráce, aby se do toho zapojili všichni partneři, eh, kteří se zapojí tedy do e, boje za veřejné zdraví bez ohledu na geografické umístění, na lokalitu, s tím, že se e, budeme zaměřovat spíše na výzkumná konsorcia, která zapojí celou řadu různých institucí a zemí. To by mělo být e, tedy naši primární motivací a ne jenom financovat tu nejlepší vědu. Je třeba i se věnovat Eh, celému portfoliu výzkumu a eh, i eh, tedy se zaměřit na klinické testování v rozvojových zemích. Kritéria způsobilosti, tak ta se musí zjednodušit, tak abychom zajistili, že, ta, že budeme schopni zapojit do toho všechny sektory, které se budou chovat inovativně a je třeba zapojit do toho nejlepší vědce eh, v Evropě, eh, čímž se zvýší naše konkurenceschopnost a mm, budeme řešit konkrétně problémy globálního zdraví. Eh, mm, a samozřejmě toto vše musí vést k hmatatelným výstupům. Například první jsou ty vakcíny proti malárii, což bude znamenat ochranu pro miliony, miliony lidí velice brzy asi uvidíme budoucí generaci léku na TBC eh, a já eh, eh, pokud jde o moje pole působnosti HIV, zde skutečně se dělá velký vývoj. Mm, prevence postoupila za poslední dva roky a doufáme, že <clears throat> ještě se tento vývoj urychlí do budoucna a partnerství pro klinické testování. To je vlastně naše vlajková loď, která jasně ukazuje, čeho jsme schopni. A nyní EDC, EDCTP e, e, se obnovuje, navazuje na tyto e, úspěchy a zajišťuje si vlastně financování. Závěr. Evropská unie je globálním hráčem a Globa měla by hrát klíčovou roli při otázkách vědy výzkumu ve zdravotnictví. To se nemůže týkat pouze Eh, těch eh, konkrétních osob, které trpí těmi nemocemi, je třeba si uvědomit, že to má velký dopad na celou společnost, eh, protože tyto nemoci znamená, znamenají velké břemeno, což znamená, že když budeme toto řešit, tak to bude znamenat méně peněz, které budeme muset věnovat na rozvojovou pomoc. Horizont 2020 to jsou vynikající příležitosti splnit tyto přísliby a to <clears throat> ne i přes ekonomickou krizi, ale právě díky ekonomické krizi bychom měli eh, urychlit tento výzkum, aby vedl k hmatatelným eh, výsledkům, protože to je v našem zájmu. Děkuji. Je. Grazie, mi scuso di averle fatto... Děkuji, já se omlouvám, že jsem tak tlačila na čas, ale mm, mm, překročil se čas, což je na okor ostatních. A nyní dám slovo paní doktorce Klaudy Neubauer z nadace Science Citoyenne. Prosím, máte slovo. Yeah. Thank you very much uh, for your invitation. Děkuji mnohokrát za pozvání, děkuji výboru ITRE, že má zájem i o hlas občanské společnosti, o její názor k na Horizont 2020. Je to vůbec poprvé, co se účastním takového slyšení a musím říct, že to je opravdu působivé. Nyní tedy 15 minut mám zkrátit na 10 a to nebude jednoduché. Uh, Nejprve tedy pár slov o naší nadaci. Jsme nevládním think tankem, který se zabývá vědou a demokracií. Hlavní otázkou, kterou se zabýváme, je, jaká věda pro jakou společnost. A naši, Hlavním cílem je zvýšit kapacitu výzkumu v občanské společnosti, podporovat svobodu vyjadřování a diskuse v demokratickém světě a podporovat demokracii v oblasti vědeckých a technických voleb. My už jsme eh, se zapojili do společného strategického rámce. Asi si vzpomenete na zelenou knihu, kterou zveřejnila Evropská komise v únoru bylo to takové neformální spojenectví a my jsme byli velice znepokojeni tím prvním návrhem Evropské komise. Myslíme si, že tam byl přílišné, přílišné zaměření na konkurenceschopnost a technologickou inovaci a jejich mm, vliv na růstu a málo se hovořilo o udržitelné inovaci, tak aby to bylo v souladu se sociálními ekologickými požadavky. Proto jsme navrhli změnu v výzkumné a inovační prioritě v horizontu 2020. Příslušný dopis jsme poslali Evropské komisi, panu Barosovi a všem poslancům Evropského parlamentu. Nevím, jestli si vzpomínáte, že jste něco takového dostali. Chci se zmínit o třech bodech. Za prvé stručný pohled na část 3, to jsou ty společenské výzvy. Eh, za druhé dva tematické příklady a za třetí účast občanské společnosti. Pokud jde o společenské výzvy obecně, pokud slova něco znam, ta slova něco znamenají. My jsme udělali stručnou semantickou analýzu této části společenské výzvy a je tam hodně slov týkajících se konkurenceschopnosti trhu, eh, průmyslu, má, méně se hovoří o spotřebitelích a občanech a občanské společnosti. Také jsme se zaměřili na výrazy průmyslové vůdcovství nebo vedení. Tam právě se hodně hovoří o konkurenceschopnosti, ale málo se hovoří o občanské společnosti a občanech. A ta frekvence slov vlastně už nám něco říká o tom dokumentu. Druhou částí potom je význam těch výrazů. Když se podíváme na výraz udržitelný, tak je samozřejmě rozdíl mezi udržitelností u životního prostředí a udržitelností u vědeckých infrastruktur. Když jsem hovořila o občanech, je rozdíl, jestli se na ně díváme jako pasivní veřejnost, anebo jako e, někoho velice aktivního, který spolupracuje. Zdá se, že ty společenské výzvy mají co dočinění s konkurenceschopností a průmyslem a méně tedy s občany. Dále to vypadá z této analýzy, že společenské výzvy nemají téměř nic co dočinění s občanskou společností. Občané jsou chápáni hlavně jako spotřebitelé a společenské výzvy zřejmě mají hodně co dočinění s růstem a méně už se solidaritou a sociální a ekologickou spravedlností. A v neposlední řadě, eh, řadě dnes ráno se hovořil o excelenci ve vědě a ta samozřejmě se týká eh, zjevně podle toho textu průmyslu a nikoli už občanské společnosti. Dva příklady te- u tematických priorit zemědělství. je těžké vyrozumět z toho textu, jak to bude přesně vypadat, ale chtěla bych vám jenom připomenout, když se podíváte na rozpočet, který byl přidělen na výzkum v ekologickém zemědělství v rámcových programech 3 až 6, e, tak tam dochází k trvalému nárůstu. Ale pokud se podíváte na e, podíl e, ekologického zemědělství na celkovém rozpočtu rámcového programu, tak zjistíte, doufám, že to vidíte, je to ten poslední sloupeček, že od rámcového programu 4 až 6 nedochází k navýšení tohoto podílu. Když porovnáte financování, a my jsme to udělali u jednoho konkrétního programu z šestého rámcového programu, byly to výzkumné programy na ekologické zemědělství a na biotechnologie, tak tam zjistíte, že tam byla trojnásobně vyšší podpora na biotechnologické zemědělství. A je tady tedy otázka pro Horizont 2020, kde je jak konvenční ekologické, tak biotechnologické ekologické zemědělství, jaký tam bude podíl na rozpočtu. Druhý příklad energie. Jak vidíte na tom obrázku, Až do sedmého rámcového programu byl poměrně eh, velký rozpočet eh, na Euratom a ve srovnání tedy s, eh, se zbytkem souhrnného rozpočtu. A pak, když se podíváte na rozpočet na obnovitelnou energii, tam došlo ke snížení na 30 ve srovnání s Euratomem. Tady tedy horizont 2020 přenáší dobrou zprávu, protože eh, rozpočet na bezpečnou a čistou energii je poměrně vysoký, ale eh, samozřejmě pak tady je ještě ITER, který nespadá ani pod Euratom, ani pod eh, Horizont 2020 a když se podíváte na efektivní eh, a obnovitelnou energii, tam je větrná, sluneční, je tam také, také tam spadá CCS, biopaliva a některá z těchto témat eh, jsou stále spíše kontroverzní. Takže je otázka, jak se ten rozpočet rozdělí mezi ty jednotlivé možnosti, což není jednoduché rozhodnutí. Třetí bod účast nebo zapojení občanské společnosti. Tady musíme říci, že občanská společnost v programu opravdu velmi chybí. V e, vlastně věda ve společnosti mizí. Je tam sice zmínka o odpovědném výzkumu a inovaci, ale je tam toho opravdu velice málo a to je překvapivé, protože Evropská unie podporovala posledních 12 let participativní výzkum v šestém i sedmém rámcovém programu. Byly na to různé programy, které vidíte na uh, slajdu a v sedmém rámcovém programu bylo zavedeno nové, nový režim financování eh, týkající se určitých eh, konkrétních skupin pro CSO. A tyto programy byly skutečně průkopnické a teď bohužel z toho moc nezbylo Podíváte-li se do třetí části společenské výzvy, tak tam vlastně ta účast občanské společnosti se zmiňuje pouze u dvou bodů, to je inkluzivní společnost a působení v oblasti klimatu. A tam se vlastně hovoří jenom také o zvyšování veřejného povědomí a že je třeba zapojit uživatele do veřejného vnímání této otázky, zlepšení komunikace a vzdělávání. Takže je to takové to tradiční vnímání vědeckého paradigmatu, kde veřejnost se má hodně co dozvědět od vědců, ale že vědci se nemají nic co dozvědět od občanů a občanské společnosti. Nicméně všechny zkušenosti, které máme s participativním výzkumem, alespoň za posledních 12 let, ukazují, že zapojení eh, občanské společnosti je velice prospěšné pro výzkum a že tady existuje i veliký potenciál pro další pokrok. Prostě občanská společnost působí ve výzkumu a technologiích už velice dlouhou dobu a stále více organizací občanské společnosti má své vlastní požadavky na výzkum a je zákazníkem výzkumu. Podílejí se na výzkumných projektech v oblasti zdravotnictví, životního prostředí, zemědělství, energetiky, dopravy, sociálních otázek. To znamená, to je všechno, co souvisí s těmi společenskými změnami. A pak je tady takzvaný vědecký eh, terciární sektor nebo odvětví, eh, kde kromě těch eh, klasických umístění v různých výzkumných ústavů a laboratoří vznikají ještě propojení mezi organizacemi občanské společnosti a výzkumníky kdy vlastně vznikají nezávislé výzkumné ústavy, různé združení, organizace pacientů a další združení, která eh, se vlastně různě podílejí na výzkumu. A to je v podstatě dobrá zpráva pro vědu, protože takovýto výzkum povede k alternativním nebo k novým eh, alternativám pro budoucnost A často už jsme to zažili v minulosti v některých oblastech, kdyby se netlačilo na potřebu výzkumu z vnějšku, tak by se ten výzkum neprováděl tak rychle. Je to určitě dobré. Někdy jsme brali za hotovou věc, vlastně inovaci, další rozvoj, hospodářský růst, posilování průmyslu, ale hotová věc to není a určitě tomu hodně pomůže, když se zapojí i občanská společnost, stejně tak jako je důležité zapojení průmyslu. Takže samozřejmě jsme podpořili některé návrhy které výboru ITRE už v první zprávě o zapojení občanské společnosti. A možná tady jsou takové dva body, pravidla pro účast a potom článek 12 a 13, kde se hovoří o účasti občanské společnosti, hovoří se o tom o zodpovědném výzkumu a inovaci, ne příliš jasně. A také bych navrhla, aby takováto pravidla pro zapojení byla i v bodě 10, kde se hovoří o právním eh, subjektu a tam by tedy také měla být zmínka o, o organizacích občanské společnosti. Děkuji za pozornost. Grazie, voglio rassicurare tutti gli oratori che intervengono tady samozřejmě já bych eh, velice ráda, abyste, pokud máte připravené písemně, ty přednášky byste nám je nechali potom k dispozici. A teď dám slovo paní Kristýně Michelony z Italské asociace pro ekologické zemědělství. Děkuji, děkuji za pozvání. Děkuji Klaudii, že mi usnadnila práci, protože ona již zmínila hodně údajů z zemědělského výzkumu, takže velice stručně, jenom základní body. Já jsem místo předsedkyní italského združení pro ekologické zemědělství a eh, eh, eh, i máme technologickou platformu pro biozemědělství, kterou zde zastupuji, takže já budu hovořit anglicky a i nebudu zmiňovat pouze italské prostředí, ale zaměřím se na Evropu. Stručně, jaké e, problémy ve společnosti lze řešit zemědělstvím a jak zemědělství může přispět k řešení. Já jsem uvedla hlavní body a to je zhoršování degradace agrosystému, agroekosystému, to je hlavní problém Připomínám, že i když zemědělci jsou menšinou, teď menšinou v Evropě, tak většina evropských občanů žije na venkově. <clears throat> I když města se zvětšují, tak většina obyvatel pořád žije na venkově. Co se děje v zemědělství, tedy se dotýká nejenom zemědělců, ale i těch, kteří tam eh, žijí, bydlí a i konzumují produkci zemědělců. A proto <clears throat> náš výzkum nejenom ovlivňuje zemědělce, ale celou populaci, občany, všechny, nejenom jako spotřebitele. Takže zhoršování agroekosystému, to je velký problém. A další velký problém změna klimatu, kde zemědělství může hrát důležitou roli. A potom je to zabezpečení dodávek potravin, či naopak jejich nezabezpečení, nedostatek zdrojů nedostatečná sociální soudržnost a potom zhoršování stavu půdy, ochrana půdy. My máme tři dokumenty, které můžete si stáhnout z naší stránky. My zde máme revizi zemědělství pro budoucnost, potom akční plán pro eh, eh, naši agendu, agendu také tam naleznete a já myslím, že ty naše materiály již znáte a také si můžete stáhnout z naší stránky. Pokud víme tedy, v čem jsou problémy v Evropě, <clears throat> tak musíme rozhodnout, jaké zemědělství chceme. <clears throat> A zde máme otázku. Které zemědělství bude lépe čelit výzvám? Je to tedy zemědělství, které je náročné, pokud jde o energii, pokud jde o uh, <clears throat> zdroje, které zhoršuje eh, půdu, které zhoršuje stav ovzduší. Chceme toto. Eh, to je zemědělství, které zhoršuje krajinu, která třeba nemá ekonomickou hodnotu, ale má jinak takovou hodnotu. Je to to zemědělství, které chceme? A nebo chceme tedy eh, třeba zemědělství, které bude chránit dobře krajinu. Třeba tady máme příklad Burgundska Eh, kde nejenom, že produkují vynikající eh, výrobky, ale také i chrání eh, krajinu, anebo třeba kolem Středozemního moře, mm, kde také je to tedy produkce, která chrání krajinu, ale také produkuje zdravé výrobky pro občany. <clears throat> Definice služeb ekosystému, to je ze zprávy Milenia, nebudu to citovat, Zemědělství nejenom produkuje tedy potraviny, dřevo a tak dále, ale i čistou vodu. Chrání biodiverzitu, půdu a podobně. A proto zde chci říci, že <clears throat> zemědělství poskytuje tyto služby ekosystému, ale také musí produkovat dostatečné množství kvalitní produkce pro e, zdravý životní styl, zdravou výživu a zde naváže na prvního řečníka. To znamená, stojí před námi výzva e, zdravé populace v Evropě. Takže i zemědělství může přispět, e, že sníží výdaje členských států na zdravotnictví, protože lidé budou takto zdravější. Zemědělství také i může šetřit peníze, co se týče ekologické ochrany nebo <clears throat> tedy regenerace životního prostředí. A také i je třeba mm, si říci, jaké zemědělství <clears throat> to bude řešit a jaké zemědělce potřebujeme, aby to implementovalo. <clears throat> Teď jsme hovořili o excelentnosti ve vědě a o špičkové vědě, ale věda se musí realizovat prostřednictvím inovací, prostřednictvím praktických kroků. Takže to mě spíše leží na srdci, aby eh, i ty excelentní inovace se dostaly do zemědělství. A proto potřebujeme zemědělce, určitý typ zemědělců. Třeba ekologičtí zemědělci, biozemědělská produkce, ta je k tomu hodná. Jsou to mladí zemědělci, nám to potvrzují evropské údaje ve srovnání s konvenčním zemědělstvím, takže ti, kteří dělají bioprodukci, jsou mladší, <clears throat> A proto chceme investovat do nich do budoucna. Jsou také vzdělaněj, vzdělanější, mají třeba vyšší úrovně vzdělání, diplomy. Tudíž oni budou lépe realizovat inovace a jsou inovativní ze své povahy, protože dobrovolně akceptovali, že budou eh, produkovat eh, způsobem, který bude šetrnější založený spíše na prevenci a ne na následné léčbě. Tudíž jsou více nakloněni inovacím. A poslední bod. Reagují na poptávku spotřebitele. Asi 20 miliard euro, to je obrat eh, bioprodukce v Evropě v roce 2010. A v roce 2011 ještě došlo k nárůstu o 10% ve Francii a v Německu, ještě nemáme konečná data. <clears throat> Tudíž Biologické zemědělství řeší potřeby <clears throat> životního prostředí i občanů a je také konkurence schopné. Takže teď, když víme, jaké chceme zemědělství, jaké chceme zemědělce, tak jakou inovaci, jak, e, jakou vědu potřebujeme, abychom pomáhali těmto zemědělcům. Já jsem vybrala dvě témata, protože my mm, pracujeme na více bodech, jenom dva jsem vybrala. Za prvé, je to eh, ta mm, koncepce intenzifikace ekofunkčního zemědělství <clears throat> a mm, samozřejmě způsobem, který bude šetrný, který bude inovativní a který bude produkovat který bude znamenat, že budeme produkovat více, ale nebudeme eh, čerpat eh, a devastovat zdroje, budeme šetrní vůči zdrojům ve všech sektorech produkce. Druhý příklad je diverzita, různorodost z pole na talíř. Jde o to, aby eh, tedy diverzita, ta různorodost mm, znamenala diversifikovaný přístup k potravinám eh, a k i farmářským systémům. Pokud eh, sladíme oba přístupy, tak na tom všichni vydělají. A potom, jaký výzkum potřebujeme Eh, participace, zapojení všech, to zde jsme slyšeli, potřebujeme tedy mm, eh, ten výzkum, který bude zapojovat farmáře, bude participativní, pokud chceme, aby ty výstupy vědecké se staly realitou. Já myslím, že tady přicházíme o velkou příležitost. Participativní přístup, mm, který se musí realizovat produktivním způsobem, proto potřebujeme síť takových lokálních inovativních center, které budou rozloženy rovnoměrně všude na venkově, tak aby ty výsledky vědy se dostaly k lidem, k farmářům. A zemědělství, inovace <coughs> neznamená pouze nový výrobek, často je to kombinace stávajících tradičních postupů s inovativními postupy. One snaží hovořit o inovacích v průmyslu, ale v zemědělství to znamená mm, hodně tedy tradičních postupů a hodně lidí, proto je to jiný typ eh, výzkumu a inovací. Kdybych byla členkou Evropského parlamentu, tak bych si položila otázku, co je dobrá investice veřejných prostředků do eh, výzkumu v zemědělství. Ano, <clears throat> musíme podporovat eh, různorodost systémů, kvalitních systémů. Není zde jeden systém, ale je to velká diverzita, různorodost zemědělských systémů v Evropě. A kdybych se měla zamyslet nad investicí, <clears throat> jak kam věnovat veřejné prostředky, tak bych chtěla říci si, jak budeme podporovat, jak budeme podporovat ten multifunkční ekosystém, aby se stal realitou. A, a jak tedy zintenzivníme tyto ekofunkční systémy. Také i je třeba si říct ale něco k implementaci. Tady musíme zdůrazňovat i e, tu otázku e, sociální inovace. Tady nejde pouze o technickou inovaci, i sociální inovace. Takže bychom měli skombinovat stávající znalosti know-how s novým know-how a e, tedy tu sociální inovaci propojit s technickou inovací a to bude určitě dobré a bude to znamenat krok před. Děkuji, děkuji za těch 10 minut a <clears throat> na naší webovské stránce můžete si stáhnout všechny ty dokumenty, které jsem zde zmínila. Děkuji. Děkuji paní doktorko Micheloni a nyní má slovo Jan Andersen, který je eh, eh, výkonným poradcem z Copenhagen Research Forum z Koreňského výzkumného fóra. Eh, děkuji vám, paní předsedkyně, děkuji výboru ITRE za to, že jste pozvali Kodaňské výzkumné fórum na tuto prezentaci na výboru. Kodaňské výzkumné forum vlastně eh, formuluje doporučení v zastoupení evropského, eh, evropských výzkumníků a je to tedy doplnění diskusí o excelenci, které proběhly dnes ráno. Výzkumné forum se domnívá, že Horizon 2020 je silný a vizionářský návrh. Jenom na vysvětlení, co to je tedy Kodaňské výzkumné fórum. Kodaňské výzkumné fórum je platformou, která vznikla na půdě Kodaňské technické univerzity v rámci dánského předsednictví EU. Je to platforma, kde 600, bylo pozváno 600 evropských výzkumníků, které, kteří přispívají nebo přispěli vlastně k takovému virtuálnímu eh, fóru. V diskusi uh, už dříve se o tom hovořilo, a sice, že tady se jedná především o tři kritéria, na které poukázalo těchto 600 výzkumníků. To se, a sice, že to musí být eh, excelentní výzkumníci, musí být z celé Evropy, a to včetně nových eh, starých členských států. A také tady musí být spravedlivé rozdělení podle eh, pohlaví, eh, nebo takové rozdělení, které odráží skutečnost. 16. ledna 2012 se 80 výzkumníků z celé Evropy sešlo v Kodani a připravili tuto zprávu a doporučení, kterou jste eh, obdrželi. Pokud eh, se vám bude zdát, že ta doporučení probírám příliš rychle, tak se můžete vždycky podívat do příručky, kde najdete všechny potřebné odpovědi. Doporučení Kodaněského fora byla prezentována na ministerské konferenci 1. února 2012 a komisi a dalším zúčastněným stranám v Evropě to také bylo prezentováno. Získala si ta zpráva velice dobré přijetí a já doufám, že vy v parlamentu z toho také budete mít dobrý dojem. Jedním z výsledků Kodaňského výzkumného fóra bylo to, že interdisciplinarita je skutečně jádrem, chceli Evropa eh, vyřešit eh, úkoly, které před ní stojí. Eh, tento obrázek ukazuje, že skutečně ta diskuse 16. ledna se dotkly celé řady nejrůznějších témat. Fungoval tam pro panel pro jednotlivé společenské výzvy Eh, hovořilo se samozřejmě i oblasti zdravotnictví a tam bylo zmíněno, že jedním z největších úkolů eh, pro Evropu je vyřešit otázku stárnoucího obyvatelstva, protože to znám sebou nese eh, závažné choroby, které ohrožují nejen naše zdraví, ale také náklady na zdravotnictví v Evropě. Jedna z velkých změn, která nás čeká v nadcházejících eh, sedmi letech, je právě ta personalizovaná medicína. To je nový pohled na lékařství. O tom už tady také byla zmínka v jedné z dřívějších prezentací. Je třeba se nově zaměřit na prevenci, tak abychom eh, udrželi zdraví co nejdéle. A je třeba zajistit, že výsledky výzkumu budou dobře využity v inovaci ve prospěch růstu a blahobytu. Pokud jde o oblast potravin, Někteří uh, účastníci poukázali na to, že potřebujeme udržitelné výsledky a je třeba budovat uh, inovativní řetězce hodnot. Myslím, že to zase doplňuje to, co tady zaznělo dříve. Tady je důležité dobře využívat půdu, uh, Eh, je tady důležité propojit otázku potravinářství se zdravotnictvím a výživou. Musíme se na to dívat holisticky, eh, dívat se tedy holisticky na zemědělskou politiku a také je třeba aby potravinářství a zemědělství bylo chápáno jako uhelný kámen pro inovaci a tvorbu pracovních míst v Evropě. Pokud jde o oblast energie, je třeba zajistit přechod na spolehlivou, udržitelnou a konkurenceschopnou energetiku. Jedním z hlavních doporučení bylo to, že musíme definovat eh, takzvaný plán SET. Je třeba eh, zajistit systémový a víceoborový výzkum je třeba najít přiměřené financování a využít multiplikačního efektu jiných finančních fondů. Oblast dopravy. Tam hlavním eh, výzvou, jak asi víte, je to, že naše dopravní systémy jsou přetížené, mm, je tam tedy mnoho emisí a to jsou otázky, které musíme nějak vyřešit. V oblasti klimatu Klimatický panel poukázal na to, že je třeba vnímat klima nejen v evropském kontextu, ale i v celosvětovém kontextu. Tady jsou některé z hlavních bodů, které byly zmíněny, to je třeba využití půdy a vody, důraz na biodiverzitu a tak dále v oblasti společnosti v příslušném panelu se hovořilo o tom, že návrh komise se docela, měl docela dobře zaměření, ale důležité bylo to, že společenské vědy přispívají tvorbě evropské agendy sami o sobě. Je třeba zvolit eh, nové přístupy, protože teď v podstatě reagujeme na stávající situaci, ale měli bychom spíše situaci předjímat. A v tomto panelu také bylo zmíněno, že občané by neměli být chápáni jenom jako spotřebitelé, ale také jako aktivní účastníci těchto procesů. Takovým hlavním doporučením Kodaňského výzkumného fóra bylo to, že společenské výzvy nelze eh, chápat izolovaně, ale je třeba je je třeba je řešit pomocí integrovaného a společného přístupu. Zdravotnictví a potraviny mají samozřejmě společné aspekty, kde je třeba hledat společná řešení. To tež platí pro energetiku, dopravu, klima, společnosti. Tam všude eh, je možné najít řešení vzájemnou integrací. A proto je tedy návrh vytvořit eh, nebo najít takový průřezový přístup, který by se mohl nazývat třeba přechod k udržitelným společnostem. Tady ty větrné mlíny nejen, že symbolizují potřebu udržitelné energie, ale také ukazují, že ty lopatky vlastně musí se otáčet stejným směrem, pokud mají být, pokud to má fungovat. Kodaňské výzkumné fórum také diskutovalo o průřezových rámcových podmínkách. Bylo řečeno, že excelence je nezbytným předpokladem pro zapojení těch nejlepších výzkumníků. Dále ehm, také pro oprávněnost evropského financování ehm, výzkumu je třeba z, skutečně zjednodušit ehm, horizont 2020 a opravdu ta jednoduchost musí být eh, takovým, takovou hlavní zásadou. Všechny výzvy pro projekty musí být otevřené a ty výzvy a i finanční podoba programu by měly být eh, vytvářeny z takového globálního hlediska. Evropa potřebuje eh, tedy silnější Evropu prostřednictvím silnějšího výzkumu. To bylo takové hlavní poselství, na kterém se, myslím, shodli všichni aktéři. Děkuji vám. Grazie. E- Děkuji a nyní máme 20 minut mm, na otázky odpovědi a především dám slovo kolegovi Lambertovi, který je spoluspravodaj, pokud chce, ano, pouze na pár minut, pokud bude tak laskav, a, mm, protože na otázky odpovědi máme velice, velice málo času. Děkuji. Já bych se obrátil na posledního řečníka. Já souhlasím s tím apelem na multidisciplinární přístup. Mám přímou otázku na vás. <clears throat> Myslíte si nebo ne, že způsob, jak komise funguje, je e, něco, co e, e, umožňuje tuto multidisciplinárnost, nebo tam staví spíše zdi mezi tím. To znamená třeba ty Eh, ty, ta výběrová řízení, jak jsou strukturována, podporují multidisciplinárnost, navrhovaná struktura rámcového programu a to, jak je organizace eh, uspořádána v komisi, to znamená podle jednotlivých tedy odvětví DG, podnikání, enterprise DG a tak dále, No, od sebe jsou ta, eh, ty direktoráty odděleny, to znamená, podporuje to tu multidisciplinárnost. A co si o to myslíte? Děkuji. Kolegyně Ford, paní Ford. Děkuji, děkuji všem řečníkům. Já bych chtěla se obrátit na pana profesora Šatoka s otázkou, která se týká mm, EIT, e to znamená, e, jak se ten evropský e, Institut pro technologie, jak by měl také tedy se zapojit do eh, výzkumové zdravotnictví, ale samozřejmě on má svůj rozpočet, ale tam mm, potom to konkuruje s dalšími oblastmi, jako jsou suroviny, eh, ty informační technologie a takže asi by bylo potřeba sáhnout do jiných zdrojů. Takže vy pracujete na těch globálních zdravotnických prioritách a do, eh, myslíte si, že budete mít šanci získat tedy těch 75% financování, které budete potřebovat? Ještě další žádosti o slovo ODI. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, co se výzkumu týče, takže kolektivně nám leží na srdci přidaná hodnota Evropské unie – já to říkám upřímně tady, protože to tak vždycky není zřejmé. E, a my si klademe tedy otázku, vy, občanská společnost, já položím stejnou otázku paní komisařce, ale vy, zástupci občanské společnosti, upřímně <clears throat> máte pocit, že společně zoptimalizujeme veřejné výdaje v oblasti výzkumu, tedy na všech úrovních, já jsem navrhoval jednu věc, třeba abychom udělali audit veřejných výdajů eh, v oblasti výzkumu na všech těch třech úrovních, to znamená Evropská unie, eh, stát, ústřední tedy úroveň a potom regionální, nižší úroveň ve státě a hm, abychom podle toho auditu zjistili, eh, že třeba některé částky by Mm, by se lépe koordinovaly na jiné úrovni a možná ten audit by provedl Evropský účetní dvůr a ty národní kontrolní úřady potom a zjistili, zda bychom to nemohli nějak zoptimalizovat a třeba poté bychom řekli ano, společný evropský prostor výzkumu. <clears throat> v tomto balíčku komise navrhuje, že v roce 2012 Mm, tedy eh, předloží tyto návrhy Evropského společného eh, výzkumného prostoru, ale tady spousta různých iniciativ a mm, často se v tom člověk ztrácí. <clears throat> nejenom v Evropské unii, ale všude, ať jsou to dokumenty strategie 2020, to znamená, eh, aby tam byla určitá soudržnost, koherentnost, tedy Evropská unie, členské státy a regiony, které čerpají ze strukturálních fondů a tam je hodně i prostředků na vědu výzkum. A vy, lidé v terénu, máte pocit, že vzhledem k tomu, že dnes máme málo peněz, myslíte si, že skutečně vytváříme tento společný evropský prostor vědy výzkumu, což je zásadní pro konkurenceschopnost našeho kontinentu. Děkuji, pan Kelly. Eh, thank you very much. Děkuji mnohokrát. Ty prezentace byly velice zajímavé, zvláště bych chtěl poděkovat dánskému předsednictví za to, že propojilo 600 výzkumníků z celé Evropy. To je určitě dobrá iniciativa. Je třeba zapojovat ty hlavní experty od samého počátku, aby to všechno dopadlo dobře. Jedná se opravdu o hodně peněz. A jak eh, tady kolega říkal, jde o interdisciplinaritu. Já bych chtěl také zdůraznit otázku zdravotnictví a prevence v souvislosti s zemědělstvím, protože zemědělství může přispět k kvalitnímu zdraví. Zajímalo by mě, zda máte k tomu více informací, zda existují takové plány, protože to je klíčový aspekt a také musíme se snažit vlastně zajistit více potravin z EU než mimo ní protože ta nejlepší dohledatelnost je samozřejmě vždy v Evropské unii. To bychom měli mít na paměti a v rámci výzkumu nebo vedle výzkumu zajistit i soběstačnost Evropské unie spíše, než abychom dováželi ze zemí, kde je pak třeba tu kvalitu monitorovat. Před několika týdny tady byla výstava kde se eh, hovořilo o tomto potenciálu ve výzkumu a myslím si, že i zde máme veliké příležitosti v souvislosti s potravinami. Můžeme opravdu učinit mnoho v rámci výzkumu a nakonec eh, získat takové výrobky, které zároveň přinesou i tvorbu pracovních míst. A to všechno eh, může pomoci, pokud se na to budeme v programu soustředit. Děkuji sono altri interventi? Eh, takže eh, teď využijeme těch 10 eh, minut asi, které máme, nebo 15 minut, tak, aby mohli reagovat panelisté a závěrem potom kolegyně Matias uzavře zajímavý, mavý panel. Pan profesor Šatok nejprve a určitě tak i vlastně dožene ty minuty některé, takže jenom dvě ale máte. Respond first of all. Děkuji. Nejprve bych chtěl zareagovat na otázku ohledně toho, zda existuje obdobný model, který se použil pro klimatické změny. Zda nějaký obdobný model se může použít v oblasti zdravotnictví, především u chorob souvisejících s chudobou. Myslím si, že to je hezký vzor. Právě teď by asi byl dost složitým úkolem získat 75 financování. Možná 50 to by bylo dosažitelné v rámci nějakého společného finančního návrhu. To by určitě bylo možné a přitažlivé. Také myslím, že to i ukazuje, že výzkum ve zdravotnictví je do značné míry roztříštěný v rámci Evropského společenství a Týká se to jak tedy národních, tak celoevropských programů. A často e, se to, na to poukazuje na mezinárodní úrovni, kdy Evropa nemá dostatečně silný hlas, pokud jde o tyto nemoci související s chudobou na mezinárodních fórech, protože je samozřejmě Eh, trochu to problematické. V rámci EU takže existují různé skupiny, které se tímto zabývají. A to je rozhodně oblast, která si vyžaduje pozornost v tom smyslu, jak podporovat eh, evropskou excelenci na mezinárodní úrovni, pokud jde o zdravotnický výzkum. Na závěr bych ještě chtěl zdůraznit, že stále potřebujeme Eh, další vzdělávání. Potřebujeme novou generaci výzkumníků, která se bude zabývat chorobami souvisejícími s chudobou. Ale nestačí jenom investovat do eh, PhD a postdoktorantského studia, Eh, protože bychom měli pak generaci vědců, eh, nebo dnes máme generaci vědců, která nemá žádnou jistotu eh, kariérní. Je tedy třeba zdůrazňovat i mm, rozvoj, profesní rozvoj kariérní, tak, abychom neměli jenom systémy vzdělávání, do nichž lidé investují 10 až 15 let, ale potom vlastně vědomu musí opustit, protože před nimi nestojí žádná perspektiva. Děkuji. Pacie, La parola ora, madame. Děkuji. Paní Claudia Neubauer má slovo. Yeah, I would maybe um, starting from the question. Možná začnu tou otázkou, eh, řekněme, francouzského kolegy. Možná jenom takovou stručnou úvahu o inovaci, o tom, jak v dnes vnímáme výraz inovace. Dnes je, když slyšíme výraz inovace, máme dojem, že se jedná především o špičkovou technologii, špičkové technologické výrobky, eh, spíše než, že by to byly nějaké výrobky, které nesouvisí s technologiemi. Je, jedná se o posílení práv duševního vlastnictví a zajistit otevřený přístup k výsledkům. Je to otázka toho, jaká by mohla být dostupnost všech inovací ze strany znevýhodněných eh, obyvatel stojících na okraji. Je tady třeba mít na paměti i otázku, zda ty inovace se rozvíjejí spíše na místní úrovni nebo na celosvětové úrovni. Je tedy e, třeba se zamýšlet nad decentralizací, například obchod a dodávky energie, zemědělství a podobně. Podíváme-li se na horizont 2020, tak dnes také se hovoří o vysoce rizikovém výzkumu a inovacích. Tam se třeba hovoří, že je třeba skutečně se na takovýto výzkum a inovace zaměřit. A to vyvolává mnoho otázek. Když si vzpomenete, co se stalo eh, s publikací toho nizozemského výzkumníka, který zpracoval nebo vypracoval, nalezl vlastně vir, eh, který byl 20krát nebezpečnější než virus španělské chřipky. Tam potom došlo vlastně k zablokování té publikace Eh, to znamená, věnují se tomu velice talentovaní výzkumníci, ale co potom z výsledky takového výzkumu? Občanská společnost a průmysl zde sehrávají svou úlohu, ale dnes je v tom veliká nerovnováha a je třeba se zaměřit na propojení veřejného a soukromého sektoru. Možná pak ještě bychom měli více diskutovat o otázce definice vědecké excelence. Přinejmenším ve Francii se dnes vedou široké diskuse mezi vědci ohledně této definice, pomocí jakých kritérií by se měla excelence ve vědě definovat. Někdy je e, skutečně to v některých oborech jednodušší než v jiných a to bychom měli mít na zřeteli. Děkuji. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo Kristýna Michelone. Micheloni z IAP. Já se chci vyjádřit ke třem věcím. Já začnu s tou poslední. E, zdravojí a vztah mezi zemědělstvím, potravinami a zdravím a otázka více evropské produkce potravin, ale i krmiv, bych řekla, protože dnes to je dost komplikované zajistit evropské krmivo pro zvířata. Takže eh, já myslím, že zemědělství by mělo opět se pustit do oblastí, které zatím byly marginalizovány a opět je eh, začlenit do zemědělství, tak abychom přispěli eh, k produkci potravin podle lokálních potřeb, ale zároveň abychom revitalizovali, oživili ta společenství žijící na venkově, která byla ohrožena tím eh, eh, konkurenceschopným zemědělstvím, které produkuje ve velkém. Potom je to využívání eh, těch regionálních fondů na národní úrovni. Ano, já tady sdílím ty obavy, protože máme zde různá výběrová řízení, která se týkají třeba i biologického zemědělství, a tam je mm, cílem tedy by mělo být optimalizovat výdaje a ne eh, eh, množit eh, tedy ty projekty a ty výdaje. To je taková určitá obava, mm, kterou se zabýváme. A dále nová zemědělská politika, která vejde v platnost v roce 2013. Pro zemědělství, tedy pokud je o jakoukoliv žádost o podporu v zemědělství, tak bude třeba prokázat, tu technickou úroveň, odbornou úroveň žádosti, takže aplikovaný výzkum třeba. Pokud by byla možnost, jak skombinovat Horizont 2020 s novou zemědělskou politikou, tak hodně prostředků by se vynaložilo lépe. Tady je co zlepšit, ano, regionální výdaje klesají každý rok, <clears throat> ty národní ještě zůstávají na určité úrovni, takže možná bychom mohli tedy eh, eh, lépe strukturovat ta výběrová řízení. Potom poslední bod, multidisciplinární přístup. Já jsem to nezmínila v prezentaci, ale to je mm, klíčové slovo. A teď ještě poslední věc. Spíše je to eh, problém multidisciplinárního přístupu v evropských výzkumných ústavech, eh, protože eh, tam se moc multidisciplinární přístup nevyužívá. Děkuji. Děkuji. A poslední řečník, pan Andersen. Děkuji. Jenom bych navázal. Myslím si, že ano, Evropa je schopná produkovat nezbytné potraviny, které potřebuje obyvatelstvo zde. Ale, jak víte, je zde určitá bariéra, co se týče výnosu a je třeba tedy zanalizovat a prostudovat, jak tedy prolomit tuto bariéru, ale na druhé straně, jak i zajistit udržitelnou produkci protože to také má své limitace, samozřejmě dopady na zdraví, využívání vody a podobně vodních zdrojů. To znamená i včetně mm, se to týká mořského výzkumu. Potom otázka, zdali si myslím, že komise je schopna vyřešit eh, eh, ten multidisciplinární přístup. Kdybyste se mě zeptali před rokem, tak bych byl eh, odpověděl na to velice laxně. Ale teď aspoň eh, mm, co se eh, týče horizontu 2020 a eh, co se týče reakce komise na naše doporučení, tak je pravda, že komise se zavázala, že se bude snažit o multidisciplinární přístup, ale problém je, že to je třeba nejprve definovat, protože máme různé typy této multidisciplinarity a je zde několik praktických překážek. Často tedy eh, komise působí jaksi eh, tak uzavřeně mm, podle jednotlivých oblastí, protože i ty jednotlivé odborné panely jsou úzce specializované na různé oblasti, takže potom ty zkoumají ty jednotlivé mm, žádosti a mm, takže možná by stálo za to se pokusit to zlepšit. Ale co mě nejvíce vadí, to není tak komise, ale e, to, kdyby se to mělo externalizovat, protože když komise externalizuje svoje funkce a svoje služby, tak ty potom ty externí Eh, eh, instituce se snaží mm, vymyslet svoje vlastní pravidla a to je potom často zlý sen tam prosadit nějaké projekty. Zde bych řekl, že já doufám, že komise eh, nás poslechne a bude se snažit vyřešit ten problém. A my jsme i komisi navrhli, že jim pomůžeme vymyslet nové modely. Děkuji, děkuji i vám za závěrečný námět a nyní dám slovo kolegyně Matias, která uzavře diskuzi a chci poděkovat všem i tlumočníkům, kteří ještě z nás zůstanou, s námi zůstanou chvilečku navíc a byly to dva skutečně rozličné panely, <clears throat> excelentnost ve vědě a otázky společnosti, takže to je třeba teď nějak propojit. A mm, ještě kolegyně Matias. Děkuji. Já tedy výjimečně budu mluvit anglicky, ale zároveň se budu snažit být co nejstručnější. Chtěla bych poděkovat za eh, účast všem našim hostům a chtěla bych eh, zdůraznit ty eh, složitost problémů, které tady nadnesly. Opravdu to bylo velice zajímavé, ty jejich příspěvky. Určitě budeme mít ještě čas na další diskusy ale myslím, že ty všechny čtyři prezentace tady nadnesly čtyři klíčové otázky, eh, kterým se v diskusi nemůžeme vyhnout. Při rozpravě o horizontu 2020 Základem eh, u toho prvního bylo zdravotnictví. Já bych řekla, že takovou první klíčovou otázkou z toho plynoucí je, jak se vyrovnat s tím, že máme celosvětové zdravotní problémy, eh, kterými se snažím, které se snažíme vyřešit. A potřebujeme tedy soustředit naší práci i na řešení nových eh, zdravotních problémů, které se teprve objevují. Nemůžeme po každé začínat od nuly, je třeba zajistit určitou eh, kontinuitu při reakci na nové problémy, které se objevují v důsledku nových okolností v Evropě. To znamená, že musí, musíme zohlednit E, i ty dřívější, ale přetrvávající problémy, ty nově se objevující problémy a dále problémy, které prostě ještě nebyly pořád dořešeny, jako je HIV nebo tuberkulóza. A já děkuji za ten úvodní příspěvek, kde to bylo připomenuto. Nemůžeme předtím zavírat e, oči a pro nové problémy zapomínat na ty staré ta kontinuita je velice důležitá. Druhá složitá otázka, o té tady hovořila Claudia Neubauer a to souvisí s tím, že ten program, jaký komise definovala, v podstatě vytváří paradigma, které bylo důležité v 90. letech, ale není eh, už tak důležité nyní. A to je vlastně to veřejné vnímání vědy. Tak jak v 90. letech se to označovalo deficitní model, kde občané a občanské společnosti byly chápáni jako někdo, kdo eh, nemůže nějak přispět k vědě, ale je to prostě někdo, kdo jenom přijímá poté se vlastně eh, měnila ta paradigmata, bylo tady veřejné zapojení do vědy a alternativní vnímání vědy. Pokud tedy se máme řešit ty společenské výzvy, musíme se zabývat i společností, občany a těmi, kterým chceme tedy pomoci v řešení problému. To je naše úloha a řekla bych přímo hlavní úloha. Řešit společenské problémy, problémy občanů. Takže na to nemůžeme zapomínat. Třetí otázka, která vyplynula z vystoupení Kristýny Mikelony. Ona o tom mluvila, když hovořila o zemědělství, když se ne, ona, ona položila otázku, jaké jsou dobré veřejné investice do zemědělství. Já bych řekl, že to je taková průřezová otázka, co jsou dobré investice eh, veřejného sektoru a to je vlastně bez ohledu na odvětví, bez ohledu na téma. A tyto otázky musíme zodpovědět. A potom v souvislosti s tímto eh, složitým tématem pak tady byla otázka, kterou nastínil Jan Andersen, a která s tím hodně souvisí. A sice, když hovoříme o veřejných investicích, o veřejných prostředcích, o interdisciplinaritě a o těch významných společenských výzvách, tak nesmíme eh, zaměňovat zjednodušení za eh, vlastně snížení nebo omezení složitosti společnosti. To je určité riziko, nebezpečí tam plynoucí a na to si musíme dát pozor. Děkuji tedy všem za příspěvky. Určitě nás čeká hodně práce. A Bylo samozřejmě těžké nějak zestručnit ty složité otázky, ale podařilo se vám to. Já za to děkuji a doufám, že budeme v těchto diskusích pokračovat. Děkuji všem kolegům, kteří přišli a kteří tady přinesli zajímavé příspěvky. Děkuji. Děkuji všem a především expertům a kolegům. Samozřejmě, jak víte, budeme pokračovat jako vždy v 15 hodin.